Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás poprosila, abyste se usadili, abychom mohli zahájit naši dnešní schůzi, dnešní zasedání výboru Regi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, že jste se stišili. Začneme schválením pořadu jednání. Všichni jste tento návrh na dnešní zasedání obdrželi. Má někdo nějaké námitky? nebo dotazy. Pan Van Nistelrooy, prosím. Děkuji mnohokrát. Zítra budeme hlasovat v 9 hodin. Já myslím, že pro některé z nás bude asi obtížné se sem dostat, takže mm, namítal by někdo něco proti tomu, kdybychom začali v 9.30 nebo v 10? Děkuji vám za dotaz, říká paní předsedající. To je vlastně uh, už po několikáté. Vy víte, že se snažím vyhnout situaci, kdy hlasujeme od 9 hodin dopoledne, protože pro některé kolegy a kolegyně je to problematické, ale v tomto případě máme pouze jedno hlasování. Je to ten alpský region. A poté máme od 10 hodin nebo od 9.30 respektive, máme tady hosta, pana Gajera, hlavního zpravodaje pro rozpočet, který nám poví něco o první výměně názorů, která proběhla k rozpočtu. A poté tady můžeme pokračovat dále s programem našeho výboru. Je tady velice obtížné najít tam nějaký čas na to hlasování a proto z toho důvodu jsme to zařadili na 9 hodin. So I'll accept that this is... Dobře, beru to tedy tak, že je to přijatelné. Děkuji mnohokrát. Pořad jednání je schválen. Sdělení předsedkyně mám, je mi potěšením, že vás mohu informovat o neformálním ministerském zasedání, které se konalo v Amsterdamu 29. a 30. května. Bylo tam dobré zastoupení našeho výboru. byl, byla tam paní Westfal, která je naší zpravodajkou k agendě, pan Omarže jakožto místopředseda, pan van Nistelrooy a pan van Mistelwerk a pan Olbricht jakožto předseda městské meziskupiny. Tato naše skupina se účastnila neformálního ministerského zasedání já jakožto předsedkyně jsem se také rozprav účastnila a měla jsem tedy to potěšení, že jsem se mohla zúčastnit i společně s paní komisařkou Kretsu. Já jsem připomněla, že Evropský parlament vítá tu, tento typ politiky v Amsterdamském paktu, že tedy eh, vítáme tuto iniciativu, že chceme zapojit eh, občany eh, měst a obcí v tomto typu rozvoje. Dále jsem apelovala na komisi, aby jmenovala konkrétního styčného důstojníka, důstojníka, který bude mít tedy na starosti veškeré politiky, které mají dopad na městskou, městské oblasti. Moje celé vystoupení bylo založené na eh, pozici výboru REGI, které, eh, kterou jsme eh, odhlasovali v naší zprávě. A během toho neformálního zasedání také v Amsterdamu ještě proběhlo další jednání, které organizoval výbor regionů. Proběhla tam zajímavá rozprava o roli měst a o Amsterdamském paktu. A všichni členové naší delegace se také zapojili i do těchto rozprav. Já také jsem se účastnila posledního panelu, opět společně s paní komisařkou Krecu. Takže jsme tam byli silně zastoupeni na tomto ministerském zasedání a také na té schůzce, kterou pořádal výbor regionů. A myslím, že všichni jsme byli spokojeni s těmi prezentacemi, které jsme tam představili. Bod číslo 3 na, bodu, na pořadu jednání výměna názoru s paní komisařkou eh, Korinou Krecu, komisařkou pro regionální politiku. Budeme se zabývat městskou agendou a následný, následným hodnocením operačních programů. Je pro nás veliká radost, že sem opět můžeme, že tady opět můžeme přivítat paní komisařku. Naposled jsme se viděli, pokud si dobře pamatuju, v lednu. Jsem velice ráda, že vás opět mohu přivítat ve výboru REGI. Po úvodním projevu dám slovo členům a členkám výboru, aby mohli zmínit své dotazy či připomínky. Na začátek samozřejmě dáme slovo koordinátorům politických skupin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Paní komisařka musí odejít asi ve 4.30 v půl páté. Pokud bude potřeba, tak ho něco déle. Takže jako obvykle máme k dispozici omezený čas, takže už dám slovo paní komisařce a poté budeme pokračovat v rozpravě. Z mikrofonu bohužel. Dear colleagues, Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste mě pozvali na toto zasedání, protože je skutečně velice dobře načasované. Teď jsme na rozcestí, máme před sebou dva důležité procesy. Jak říkala paní předsedkyně, před dvěma týdny jsme byli v, společně v Amsterdamu s velkou delegací z výboru, z výboru Regi na eh, neformálním ministerském zasedání k městské agendě kde se schvalovala městská agenda EU a zítra se budu eh, účastnit sedmé Evropské konference pro hodnocení v Sofii, kde budu prezentovat některé z prvních závěrů z následného hodnocení eh, období 2007 až 2013. Dovolte něk- několik slov o těchto dvou událostech a samozřejmě potom velice ráda budu pokračovat v našem dialogu. Nejdříve tedy neformální zasedání v Amsterdamu. Schválení Evropské městské agendy je vyvrcholením naší několikaleté práce, které se týkalo také zapojila se do toho celá řada institucí a především Evropský parlament. A tady bych chtěla využít této příležitosti k tomu, že bych vám chtěla srdečně poděkovat za vaši neustálou podporu a za vaše přispění do rozpravy, jako například tu zprávu o městské eh, rozměru evropských politik, také vaši aktivní spolupráci v kontextu eh, té městské interskupině. To všechno bylo zásadní pro to, abychom mohli dnes tady být a tedy eh, uzavřít Amsterdamský pakt. Nesmírně se také těším na vaše informace o tom, eh, jak se stavíte k tomuto politickému procesu, ale můj pocit je takový, že vstupujeme no, do nového období. Jak jsem říkala ministrům v Amsterdamu, dohoda o založení nebo uh, uvedení v život této agendě by mělo být uvedeno jako, uh, považováno za takový první uh, první začátek pro další důležité politiky. A samozřejmě v minulosti jsme měli před sebou úplně jiné výzvy než dnes, ale nyní, stejně jako tehdy, potřebujeme mít silnou, sjednocenou Evropu, která bude schopna společně jak si dá dohromady veškeré své síly. A města, ať už malá nebo velká, jsou naším nejužším kontaktním místem s Evropany. Města jsou v popředí evropské reakce na veškeré krize, jako je například migrační krize, bydlení, změny klimatu. Města jsou takovými živými laboratořemi Evropské unie pro budoucnost a proto tady jsem přesvědčena o tom, že v zájmu nás všech je to, abychom města zapojili do této spolupráce a to včetně tedy zapojení do rozvoje venkova, abychom mohli tady dále podpořit eh, evropskou integraci. A to je hlavně cíl eh, naší nové agentě, tedy lepší využívání finančních prostředků, lepší právní předpisy a lepší sdílení znalostí, které již máme. To se bude dělat především prostřednictvím novým, nových inovativních způsobů a prostřednictvím zapojení partnerů partnerství, která vzniknou v kontextu městské agendy. Eh, Do toho patří tedy města, eh, regiony, zúčastnění aktéři, komise a tak dále. A to zaručí, že tady budeme mít veškeré eh, relevantní znalosti, schopnosti, zkušenosti a nic neproběhne bez úzké spolupráce a konzultací s městy. Už u nás v komisi změníme svoje pracovní metody, abychom tady tu městskou agendu zařadili do každodenní eh, práce. Například jsme zlepšili vnitřní koordinaci, jak na politické, tak na technické úrovni. Dále testujeme způsoby, jakými můžeme zajistit, že nová legislativa bude přátelská, střícná vůči městům a dále pracujeme Evrop- jak si, na tom, abychom vytvořili internetové jednotné kontaktní místo pro města a občany. Začali jsme také pracovat na čtyřech pilotních partnerstvích o kvalitě vzduchu, integraci migrantů, bydlení a chudobě ve městech. Chtěli bychom zajistit, aby městská agenda byla také začleněna do udržitelných, mezi udržitelné eh, eh, cíle tisíciletí OSN a do Habitatu 3. A hlavním naším cílem a hodnocení je také skutečně uvést tuto agendu v život. Zítra bude sedmá Evropská konference o hodnocení, to bude výjimací, pardon, výjimečná příležitost k tomu, abychom si všechno zhodnotili, abychom zajistili, že všechno vylepšíme, aby politika fungovala v budoucnosti efektivněji. Evropská komise vydá k tomu pracovní dokument na podzim, ale už v tuto chvíli vám mohu říci, jaké jsou první závěry našeho zhodnocení. Základním závěrem je to, že všechny členské státy ze politiky soudržnosti těžily. To je proto, že investice v jedné země eh, vytvářejí pracovní místa a růst i v jiných zemích. Pomyslete například financov, evropské projekty financované eh, z evropských zdrojů. Pomyslete na to, jak tady pozitivně ovlivnili například zboží a služby, které pocházejí od jinut. Investovali jsme více než 300 miliard eur po celé Evropské unii v roce 2007 až 2013 a většina z těchto finančních zdrojů se zaměřila na ty eh, konvergenční regiony, především tedy na ty členské státy, které se připojily do EU od roku 2004. Chtěli jsme politiku, která se bude týkat všech evropských regionů a to je skutečně celoevropská politika, můžeme být na ní hrdí. A právě to hodnocení následné nám ukazuje proč. Naposledy jsme se setkali v lednu, hovořili jsme o tom, jaké dopady očekáváme na další období a nyní tady v tomto hodnocení jsme nazbírali důkazy o tom, co se dělo v období 2007 až 2013. Dovolte několik příkladů. Díky politice soudržnosti 900 tisíc občanů našlo práci. Díky této politice 6 milionů dalších lidí je teď tedy, mají přístup 6, eh, k čist, zdrojům čisté pitné vody a více než 250 tisíc malých a středních podniků mělo možnost zmodernizovat svoje vybavení, investovat do, inv- do inovací a vytvořit ideální podmínky pro udržitelná pracovní místa do budoucnosti. To ale není všechno. Toto hodnocení neposkytuje jenom informace o dopadu, ale také nám umožňuje být zodpovědní ohledně toho, co děláme, abychom tady posílili transparentnost a kontrolu veřejnosti a umožňuje nám také určit ty oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit, aby tato politika byla ještě, da, ještě silnější a aby lépe vyhovovala občanům. Jak víte, už jsme zahájili rozhovory o situaci po, dva, po roce 2020 a chtěla bych také poděkovat vám všem a také paní předsedkyni za to, že tuto rozpravu zahájila. Je naprosto zásadní, abychom splnili dvojí cíl. Za prvé musíme zajistit, že tato politika splní své závazky, i pokud jde o městskou agendu. A na druhé straně musíme také zajistit, že ta tato zpráva, že tady o tom také vypracujeme nezbytné zprávy. A já počítám s vaší podporou. Děkuji vám mnohokrát a teď se těším na výměnu názoru. Thank you. Thank you very much. Now we can begin with... Děkuji. A teď eh, můžeme tedy začít eh, s otázkami, s připomínkami. Nejprve z, od koordinátoru, pan, pan Nistero bude první, děkuji. Děkuji, děkuji, že jste mezi nás opět přišla. Chtěl bych vám teda poděkovat za to. Chtěl bych také poděkovat za ty informace, které jste nám sdělila. Já bych se chtěla zeptat několik věcí týkajících se plánování. Dostali jsme totiž informaci, že tam Eh, expertní skupina týka, zabývající se simplifikací zjednodušením bude eh, uvažovat o změnách v legislativě, čili mě by zajímalo, kdy dostaneme ten návrh od komise. Jedná se o tedy plánování, bude to před prázdninami, nebo to bude v září, nebo kdy. Během té poslední diskuse na plenárním zasedání uh, jsme hovořili o EFSI a o tom, jak to s tím vypadá v současné době a e, dostalo se nám sdělení od komise, chtěl bych citovat, e, e, komise se chystá i zde změnit tu základní regulaci, která se týká EFSI, tak aby umožnila využití těch všech možných platform, které souvisejí s EFSI, tak abychom mohli využívat co nejlépe tyto finanční zdroje. Kdy Eh, kdy, kdy se to dostane také do parlamentu, protože pochopitelně to souvisí také s naší právními pravomocemi. Eh, čili můžete nám říci, kdy k tomu dojde, kdy to dostaneme do parlamentu. Opět eh, parlament předloží návrh na základě vlastní iniciativy, která se týká, který se týká kombinace takových otázek, jako jsou garance a podobně a další ty instrumenty. Eh, a také eh, granty. Jak říkám, my jsme vypracovali zprávu na základě vlastní iniciativy. To jsou věci, které jsou mimořádně zajímavé a mě by zajímalo, jaké jsou vaše iniciativy v rámci tohoto rámce. Další bod se potom týká návrhu, který byl předložen našemu výboru a eh, náš výbor zde bude ten hlavní výbor. E, E, týká se to toho podpůrného programu. Opět jsme dostali informaci, že existuje určitá dohoda mezi vámi a DG Regio e, e, týkající se finančních otázek souvisejících s technickou pomocí. Mohla byste nám také k tomu něco říci, jestli se to dá udělat tak, aniž by to nějakým způsobem negativně ovlivnilo naše vlastní cíle související s využíváním těchto finančních zdrojů? Myslím si, že tady je určitá potřeba dalšího eh, budování kapacit, čili mohl byste nám něco k tomu říct, protože eh, náš výbor tedy je ten, eh, je ten hlavní výbor. Mohla byste nám říct teda něco o tom, jak vy vnímáte tuto otázku a úplně poslední otázka je obecnějšího charakteru. Minule jsme se, minule jsme se hovořili o potřebě eh, toho, aby ta sedmá zpráva o eh, Fondu soudržnosti byla vypracována dříve protože potřebujeme pochopitelně mít čas na eh, diskusy, potřebujeme dosáhnout určité dohody týkající se to, té nově navrhované regulace, protože pokud to bude odkládáno, tak možná to bude příliš pozdě v roce 2000. 19 eh, bude, budou nové volby, potom bude nová komise, čili skutečně nemůžeme si dovolit promarnit dva roky. Čili mohla byste nás seznámit s těmi naprosto přesnými plány, které máte? Eh, my jsme pochopitelně již začali, podobně jako všichni ostatní, pracovat eh, na Eh, těchto otázkách, které souvisejí s fondem soudržnosti. Ale my všichni to děláme, ale přitom je to věc společná a proto bychom měli také k tomu společně přistupovat. Potřebujeme rychlost. Eh, máme tady článek 60, 30, eh, s kterým souvisí ta zpráva, čili my skutečně jsme připraveni ten další krok udělat. Mohla byste nám říct, jak vypadá přesně plán komise? Děkuji. Děkuji, paní Krejl. Krát děkuji, Vážená paní komisařko, já se musím omluvit, musím omluvit paní Vestal. která by jistě ráda tady byla právě proto, že je tady eh, probírán Amsterdamský pakt a městská agenda je nemocná a tudíž dnes tady nemůže být. Ona sama je z toho nešťastná, ale já musím říct, že jsem velice ráda, že tato městská dimenze byla opět převzata intenzivním způsobem z hlediska předsednictví a myslím, že my to potřebujeme eh, z hlediska řešení těch výzev. Myslím si, že města jsou velmi důležitým partnerem a my bychom je měli podporovat. A to, co jste uvedla z hlediska toho, co komise bude podporovat, jde správným směrem. Nicméně já se domnívám, že eh, máme ještě prostor, abychom to zlepšili. V městech na jedné straně máme ty nejlepší podmínky pro to, abychom dosáhli pokroku. Ale bohužel velice často ve městech máme také ty nejhorší sociální situace, nejhorší vlastně eh, sociální ložiska, kde právě potřebujeme podporu a proto je důležité, abychom měli toto na našem pořadu jednání. Já bych se ráda zmínila o jednom bodu, nebo lépe řečeno vám položila otázku, která se týká vyhodnocení toho programu, toho programového období 2007 až 2013. Parlament řekl, že nyní už diskutujeme o dalším eh, období operačních programů. Ale dnes musíme říci, že ne všude existují přátelé této politiky soudržnosti. A velice často slyším, musíme zlepšit to, co se nepovedlo v politice soudržnosti. A mohla byste ve dvou, ve třech větách, větách říci, co byla nejhorší zkušenost, největší neúspěch z roku 2007-2013 a co se zvláště podařilo? Co byste tady mohla uvést? Eh, jsou to takové v podstatě jednoduché věci, ale my to potřebujeme proto, abychom je převáděli do té diskuse, abychom mohli tuto diskusi ovlivnit. A to, co tady Lamet řekl ohledně toho pracovního harmonogramu pro ty příští měsíce, tak podle mého názoru je to skutečně velice důležité. A především všechno, co nyní děláme bez ohledu na to, zda je to nový nástroj, to znamená ta technická pomoc, nebo zda je to ten postup omnibusu, nebo když se jedná o vyhodnocení eh, těch subvencí a grantů. To všechno jsou diskuse, které se netýkají aktuálního tématu pouze, ale také budoucí politiky soudržnosti. A proto na to musíme dávat pozor. A já bych se ráda dozvěděla, jaké trendy tady jsou z hlediska vašeho plánování. A také bych byla ráda, a řeknu to teď naprosto hlasitě, musíme si uvědomit, že některé části komise si myslí, že vše se dá řešit pouze financemi. Já si toto nemyslím. A pokud se podíváme na EFSI a také mm, ESF a pokud se budeme snažit to dávat dohromady, eh, tak je velice těžké potom identifikovat, odkud tyto finance pramení, pokud máme tedy e, sloučit e, tyto fondy a aplikovat Junckerův plán. Myslím si, že jsou tady některé otevřené otázky, některé otázníky a v našem výboru budeme přesně toto pozorovat a sledovat. Ale myslet si, že nové finanční programy e, jsou všelékem, že se budou všude jenom rozdávat peníze, to samozřejmě e, není eh, správná cesta, zaručeně je to nesprávná cesta, ale samozřejmě já budu ráda, když se té disku budeme připraveni účastnit. Děkuji, pan Mašič, eh, jménem EKR. Děkuji. Děkuji. Některé členské státy mají překážky na které naráží, když se snaží prosazovat trvale udržitelný městský rozvoj. Ty překážky vytváří zpráva, je tady nedostatek koordinace z hlediska fungování zprávy a někdy se nepodaří překonávat tyto operační problémy. V rámci městské agendy je velice důležité, abychom podpořili koordinaci mezi venkovem a městy. Musíme posilovat význam městských zón díky eh, městským službám a na základě těchto městských služeb. A musíme také zajišťovat eh, funkčnosti, které by byly smíšené, to znamená, týkaly by se jak měst, tak venkova. Mohla byste nám říci, jaké konkrétní návrhy v tomto smyslu existují, tak aby odstranili překážky? Valdy Group. Ja, dank u voorzitter. Eh, in het Nederlands. Eh, ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit nizozemsky. Před 14 eh, dny v Amsterdamu jsme se mohli účastnit zasedání výboru a byli jsme velice rádi, že jste byla mezi námi. Ale je to pouze začátek procesu, který se rozjíždí, o co se jedná. Nyní se jedná o to, abychom zrealizovali tento amsterdamský pakt a partnerství. Takže už základy byly zde postaveny a samozřejmě je nutné realizovat také expertízy. A musíme konstatovat, že mezi skupina v rámci parlamentu zavedení našeho kolegy předložila žádost hlediska přípravné fáze, tak abychom mohli mít další informace a opatření, která by zajistila správné fungování partnerství. Předpokládejme však, že tyto finanční prostředky nebudou uvolněny. Má komise prostředky na to, aby podpořila toto partnerství? Podle mých informací eh, ty finance nejsou k dispozici a bylo by eh, velmi politování hodné, kdyby eh, vše stroskotalo právě na základě nedostatku těchto finančních prostředků ohledně partnerství. Mohla byste nás o tom informovat? A nyní bych chtěl hovořit o úloze, kterou má sehrávat Evropský parlament. My v našem výboru velice intenzivně pracujeme na této městské agendě. A samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom dostávali informace o výsledcích když se podívám na Amsterdamský pakt a na fungování parlamentu, tak mám pocit, že určité věci by se mohly zlepšit. Někteří si přejí eh, kvalitnější regulaci, výměnu informací. Ale když se jedná o mm, určité ústupky a řešení, tak je na nás, abychom o tom rozhodovali a musíme mít tedy eh, všechny relevantní informace. Co se týče mm, hodnocení následného ex post, e, co to znamená, toto následné hodnocení? Pro nás je důležité, abychom z toho vyvodili poučení z minulosti. A jaké poučení jste vyvodili z práce, která proběhla? A jaké jsou výsledky tohoto následného hodnocení ex post? Protože to je velmi důležité, tím bychom se mohli inspirovat z hlediska budoucnosti v rámci našeho výboru. Omarže. Omarže, prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážená paní komisařko, dovolte mi, abych vyjádřil několik poznámek a abych vám položil několik otázek. Amsterdamský pakt. Tak tady mám dvě úvahy. Za prvé, umožnilo to projevit, že zde Evropském parlamentu máme schopnost otevírat nové cesty a že máme schopnost je začlenit do evropských politik. Protože ti, kteří si to ještě pamatují, tak vědí, že ten První krok z hlediska městské agendy byl učiněn zde v rámci tohoto výboru REGI a v rámci Evropského parlamentu. Co se týče tohoto paktu, tak je to také projev schopnosti provozovat regionální politiky a schopnosti této politiky se přizpůsobovat novým výzvám. A tato adaptační schopnost je podle mého názoru samotnou podmínkou trvalosti regionální politiky. Nicméně, neměli bychom ztrácet ze zřetele to, co je součástí společného základu všech politik, z kterých se skládá regionální politika. Nebyl bych rád, kdybychom nakonec se ocitli v situaci, kde bychom měli celou řadu oddělených cílů. Máme tedy, musíme tedy dávat pozor na to, aby tento základní pilíř, kde jde o soudržnost a konvergenci, aby tento pilíř byl uchován. O to více, že víme, že eh, tyto cíle byly stanoveny ve zprávě o soudržnosti, ale zatím jich nebylo dosaženo. A proto si myslím, že potřebujeme více soudržnosti. Neznamená to, že výsledky nebyly splněny. A pokud to tak bylo, neznamená to, že bychom měli spochybňovat tuto politiku. Naopak, měli bychom ji zintenzivnět. Toto říkám proto, že jsem velmi bedlivě sledoval rozhovor, který váš ředitel poskytl, který neskrývá, že na úrovni rady a na úrovni komise v současnosti existují určité otazníky ohledně budoucnosti politiky soudržnosti, tedy z hlediska roku 2020. To nás velmi zajímá a měli bychom tento rok 2016 věnovat posilování těch hlavních principů, z kterých se skládá tato politika. Druhá připomínka, kterou bych chtěl vyjádřit, se týká diskuse, kterou jsme měli před několika dny zde na našem výboru s panem komisařem Dombrovským ohledně strukturálních reform. Paní komisařko, já bych rád věděl, jaké je vaše stanovisko, vzhledem k tomu, že jste zodpovědná za regionální politiku. Jak se na tuto otázku díváte? Tady byla diskuse a byla tady celá řada kolegů, kteří vyjádřili svůj údiv přítomnosti komisaře ohledně toho, že opět se vlastně využívá soudržnost na financování reform, které překračují rámec pouhé politiky soudržnosti těch strukturálních eh, reformách se jedná například o reformu soudů. Eh, souhlasím s tím, že tady určité propojení s regionální politikou je, nicméně toto propojení je dosti rozvolněné. A nakonec myslím si, že bychom potřebovali zjistit je velmi rychle, jaké jsou tady výsledky těch pracovních skupin, které byly vytvořeny ohledně zjednodušování litujeme, že komise tak trochu mm, jaksi znásobuje množství těch expertních eh, skupin, které předkládají svoje stanoviska. Ale v konečném efektu tyto expertízy, svým způsobem oslabují evropskou demokracii. Proto je důležité, abychom se vraceli do našeho výboru regi, regi abychom věděli výsledky eh, těchto expertíz Víte, o co nám jde. Tyto cíle jsou velmi důležité z hlediska správného uplatňování našich politik. A co se týče vyhodnocování našich politik, měli bychom vyvodit poučení z minulosti a korigovat to, co nefungovalo. Ale především bychom měli pokročit ještě dále. A opětovně za vaši přítomnosti bych se chtěl ještě zmínit o návrhu, který je můj, není to návrh mojí politické skupiny, a který spočívá v tom, že bychom měli vytvořit kondicionalitu, která by byla navázána na dodržování lidských práv a hodnot. Myslím si, že se musíme zaměřit na to, co nás bolí. V současnosti je celá řada zemí, které spotřebovávají fondy soudržnosti. A přitom tyto země to oddělují od respektování lidských práv. Evropská rada a také komise hovoří o makroekonomické kondicionalitě. A to proto, aby se řešila dluhová záležitost a deficity, které tu existují. A já si osobně myslím, že dodržování lidských práv a evropských hodnot jsou stejně důležité. Evropa především je založena na těchto hodnotách a proto je naprosto politování hodné, že mnoho zemí, které spotřebovávají tyto prostředky, se distancují od těchto záležitostí. Proto bychom v budoucnosti měli uvažovat o mechanismu, který by mohl také zpevňovat dodržování těchto hodnot. Děkuji. Vana, the floor is yours. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také paní komisařko, že máme tuto možnost s vámi diskutovat v Regi právě v té důležité fázi z hlediska městské agendy a také ve fázi následného vyhodnocování, tedy post ex post a také z hlediska revize víceletého finančního rámce. Takže já jdu přímo na moje otázky. Městská agenda, samozřejmě je to velký úspěch vzhledem k tomu, že bylo toto rozhodnutí přijato po dlouhé diskusi, také mm, myslím si, že my jsme se hrávali velice pozitivní a inovativní roli. My jsme trošku v mé politické skupině zklamáni že tady je nedostatečná jaksi zavazující se role eh, těch subjektů, které jsou rozhodující z hlediska uplatňování tohoto principu partnerství. Jde tady o to, aby to byl skutečně závazek z hlediska těch místních orgánů, občanské společnosti a vůbec o populace. A co se týče Amsterdamského paktu, tak tam jsem se dočetla, že je nutné zapojit eh, tyto subjekty, ale je to pouze možnost, není to povinnost. A my jsme tedy v našem parlamentu šli ještě dále a zaujali jsme vlastně takové stanovisko, že eh, by bylo více méně nutné zapojit eh, povinně tyto subjekty. Jakým způsobem se na to díváte? Eh, myslíte si, že by tento princip měl byl prosazován i také z hlediska genderové agendy a jakým způsobem by se měly zapojovat lokální, místní orgány, sociální, nevládní organizace a civilní obyvatelstvo? Jakým způsobem je zavázat z hlediska těch i 20 jakýchsi osob, které budou zastupovat jednotlivé orgány? Moje druhá otázka se týká víceletého finančního rámce. Regi přijal odpovídající stanovisko a musím říci, že stejně jako kolegy, kteří vystoupili přede mnou, mě zajímá, do jaké míry vy, lépe řečeno, eh, komise budete přijímat eh, toto stanovisko regi. Jedna myšlenka mě především zajímá. My jsme hovořili o politice soudržnosti do roku 2020 a eh, uvažovali jsme také o podílech eh, z hlediska per capita HDP a chtěli jsme, aby to nebyla jediná reference, jediné měřítko pro vyhodnocování. Mysleli jsme si, že bychom měli používat další kritéria, například sociální kritéria nebo ve smyslu chudoby, nezaměstnanosti, lépe řečeno boje proti chudobě a také rovnocené postavení mužů a žen. Chtěla bych vědět, zda vůbec uvažujete o těchto Eh, kritériích. Také jsem sledovala s velkým zájem rozhovor vašeho ředitele, eh, který víceméně mm, explicitně byl proti této myšlence. On řekl, že by se toto nemělo nahrazovat jinými kritérii, ale to také není záměrem. Tady jde o to, abychom to rozšířili. Samozřejmě eh, vyhodnocování mm, podílu na průměru EU z hlediska per capita na HDP musí zůstat kritériem. A na závěr bych se chtěla připojit k předřečníkům z hlediska používání EFSI a Junckerova plánu, jakým způsobem propojit všechny strukturální fondy. Eh, tady je to otázka mm, selhání, rizika selhání. Já už jsem položila tuto otázku také panu komisaři Katajnému, ale dostala jsem uspokojivou odpověď. Takže bych se chtěla zeptat, Eh, z hlediska mm, stanoviska, které bylo přijato 20. února, tak eh, tady jde o to, jakým způsobem řešit otázku eh, selhání. A bylo řečeno, že by se to mělo řešit v rámci strukturálních fondů. A to považuji za nesprávné. Děkuji, paní Demato. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také paní komisarce za to, že mezi nás dnes přišla. Chtěla bych eh, eh, využít vaši návštěvy k tomu, abych se vás eh, zeptala na ten program, respektive hodnocení za období 2007 do roku 2013. Víme, že termín je 31 března 2017, ale na základě dokumentů, které jsme dostali od DG rozpočet, už jsme si mohli udělat určité závěry. Jestliže se tedy podíváme na tento program v Itálii, a nejen v Itálii, jsme byli svědky eh, rychlého eh, nárůstu výdajů eh, v oblasti boje s nezaměstnaností. Čili zajímalo by mě, kolik vlastně, jaká byla ta částka, bude hodnocena retrospektivně v rámci těch jednotlivých kategorií, tak jak to dělají jednotlivé členské státy. Můžeme také Eh, eh, vlastně se tady také projevuje, jaké problémy eh, v této oblasti existují v jednotlivých členských státech. To souvisí například s těmi kritérii výběru, jestli jsou dodržována tato kritéria a tak dále. Dále by mě zajímala také otázka kvality, hodnocení kvality těch programů, také hospodářského Eh, dopadu eh, eh, a to té, na té úrovni místní. Možná, že by komise společně s DG rozpočet by se mohla na některé tyto věci retrospektivně a to z pohledu jednotlivých členských států. Potom mám také ještě několik otázek týkajících se těch nových programů. Spíše jsou to návrhy než otázky. Co se týče těch řídících orgánů, které byly určeny v roce 2016. Tady vidíme, že členské státy nominovaly pouze málo eh, eh, lidí, eh, například Španělsko, 66 programů, ale pouze 20 těchto řídících orgánů. V Itálii to samé 75 operačních programů a pouze 27 těchto úřadů. Já vím, že podle regulací, podle regulace, podle eh, předpisů eh, by to mělo být více, ale jestliže máme právě tolik eh, těchto operačních programů, tak potom je velice důležité, kolik vlastně by mělo být těchto úřadů, tak, abychom eh, se mohli přesvědčit o tom, jakým způsobem ty procesy pokračují. Jinými slovy, bylo by dobré, kdybychom měli jakousi tabulku, ve které bychom měli informace o všech těchto eh, orgánech, eh, podle toho, kolik, kolik by jich mělo být nominováno, tak, abychom viděli, jaká jsou ta faktická procenta. Poslední otázka, pokud mi to dovolíte, se týká těch kontrolních orgánů. Eh, myslím si, že v té souvislosti s těmi řídícími orgány by bylo docela zajímavé také se podívat na to, jak to vypadá s těmi eh, kontrolními orgány a také ty certifikační orgány. Eh, takový, jestliže takový kontrolní orgán stále ještě nebyl ustanoven, v některých okolostech by to znamenalo, že vlastně bychom eh, eh, neměli možnost seznámit se s jejich statoviskem podle příslušného eh, článku, který upravuje certifikaci a práci těch řídících výrobů. Takže mezi rokem 2014 a 2020 můžeme očekávat další spoždění v této oblasti, což by znamenalo, že tyto, tato spoždění budou souviset zase s tím, do jaké míry bude se nám dařit jmenovat ty kontrolní orgány nebo neděkuji. Děkuji. To eh, byly otázky tedy a připomínky ze strany koordinátorů. Chtěla byste na to teď reagovat, odpovědět na ty jejich dotazy a reagovat na připomínky. A pak budeme pokračovat dalším kolem otázek a připomínek. Děkuji. Děkuji za za, za ty velice zajímavé otázky. Chtěla bych eh, nejdříve poděkovat eh, parlamentu a také výboru eh, za práci, kterou děláte. Já nesouhlasím s tím, že bychom neprováděli příslušné konzultace. Myslím si, že ta další revizní činnost nám umožní zjistit, jakým způsobem se nám daří dosáhnout svých cílů a také, jak efektivně se nám daří využívat rozpočet. Víme, že potřebujeme větší eh, flexibilitu, potřebujeme další zjednodušení věcí, o tom hovoříme již dlouhou dobu. Eh, to se pochopitelně praví také v práci té eh, expertní skupiny, která se zabývá zjednodušením různých procesů, včetně finančních instrumentů. Myslím si, že je velice důležité maximalizovat všechno, co děláme v rámci té e, politiky soudržnosti. Naším cílem je mít příslušný dokument k dispozici hned po létě. E, co se týče plánování, e, já vám nejsem schopna říct přesná data, ale jakmile je budu mít k dispozici, tak vám je okamžitě předám. Co se týče té nové služby, toto bude konkrétní instrument, který eh, bude eh, předkládán pouze na žádost eh, a bude souviset pochopitelně také s technickou pomocí v rámci Fondu pro soudržnost a Fondu pro, venkovský, pro rozvoj venkova. Tyto částky Eh, nebudou mít za cíl naši eh, technickou pomoc, tedy tu technickou, eh, respektive ji neohrozí naši technickou pomoc, protože existuje, existují prostředky, které jsou již uvolněny pro to, abychom své plánované cíle, abychom jich dosáhli. Tím jsem snad odpověděl na to, co se ptal pan Van Nisteroj pak eh, se zazněla celá řada otázek týkajících se městské agendy, myslím si, a řekla jsem to již na začátku, že eh, to je eh, jeden z mimořádně důležitých kroků. Jedná se o nástroj, který nám umožňuje věnovat se více otázkám měst a také žádat od měst více. Jsem přesvědčena, že tato městská agenda Eh, eh, bude ve svém výsledku mít lepší regulaci, lepší financování, také lepší znalosti. Eh, a myslím si, že tedy můžeme hovořit opravdu o konkrétních výsledcích pro naše občany. Čili zcela jasně zde mohu říct, my jsme tady hovořili o partnerství například, Eh, řek, chtěla bych říct, že to není agenda, kterou vede pouze komise, je to společné úsilí eh, jednotlivých členských států, eh, jednotlivých zastupitelství, včetně nevládních organizací, také se zúčastní Eurocities a další mezinárodní organizace, které spolupracují na základě partnerství. Je to skutečně zpráva a řízení věcí na více úrovních. Já si velice vážím úlohy Evropského parlamentu. Také jsem se vědoma toho, že bez vaší práce bychom tady dnes nebyli. Ehm, ehm, Evropský parlament nás vždy podporuje při prosazování této městské agendy, eh, například formou různých zpráv, eh, zprávy konkrétně paní Westfálové. Eh, také existuje městská intergroup, meziskupina, čili to jsou všechno eh, věci, které nám pomáhají v tom, abychom se dostali z místa, abychom realizovali to, co je obsahem toho Amsterdamského paktu. Jsem přesvědčena, že Evropský parlament může eh, také přispět významným způsobem eh, k celé této agendě ku prospěchu našich občanů. Plán je takový, že 24. června očekáváme, že obdržíme eh, závěry rady eh, k této městské agendě. To bude velice důležitý krok, protože to bude znamenat, že vlastně městská agenda se stane eh, do samotného centra aktivit Evropské unie. Dále navrhujeme, aby v druhém pololetí byla zahájena nová partnerství. Víte, že to jedno se týká kvality ovzduší, jedno se týká sociálního bydlení, jedno boje s chudobou. E, také jsme zahájili bioprojekt, takže doufáme, že e, to znamená, to jsou ty tematické cíle, které byly identifikovány na období do roku 2017. I nadále e, budeme testovat nejrůznější nástroje, které by měly <clears throat> nám pomoci upravit tu příslušnou legislativu a pokusíme se také zjistit, jaký to bude mít dopad na jednotlivá města. Víte, že také připravujeme to jedno společné kontaktní místo, což bude jakýmsi společným vstupním místem pro všechny zainteresované strany, pro občany, eh, kde budou moci získat eh, velice spolehlivé a velice konkrétní eh, informace o různých iniciativách. Jsem velice vděčná také holandskému předsednictví, které nám velmi pomohlo Eh, při prosazování městské agendy a velice se těším na eh, spolupráci se slovenským předsednictvím, již jsme zahájili eh, diskuse s celým triem, včetně Malty také. Budeme se věnovat právě otázkám městských, pro, městské problematiky v rámci té městské agendy. Doufám, že v říjnu k tomu budeme mít také Eh, zasedání a doufám, že i zde na půdě vašeho výboru budeme mít možnost si vyměnit k tomu názory. Pochopitelně, že eh, spoleháme se také na vaši expertizu, na vaše politickou angažovanost a velice rádi bychom byli těmi, kteří zprostředkovávají kontakty mezi výborem eh, regionu, mezi jednotlivými městy, mezi jednotlivými regiony vlastními a tak dále, tak, aby to všechno se stalo v skutečností. Co se týče HDP, tady si myslím, že eh, bychom eh, měli zahájit diskusy o tom, jakým způsobem by tyto věci mohly být hodnoceny. HDP je eh, v podstatě jediným uznávaným kritériem zatím Eh, pokud vím, ale měli bychom se pokusit eh, také se podívat na jiné indikátory, jako je například eh, vytváření nových pracovních příležitostí, boje s chudobou a tak dále. Vím, že OECD již zavedlo tento nový ukazatel, ukazatel dobrého pocitu nebo eh, dobrého života. Myslím si, že i eh, tyto věci bude potřeba příslušným způsobem zhodnotit. Co se týče té situace po roce 2020, budeme se muset poučit z toho, co zatím eh, jsme dělali a s vámi souhlasím v tom, že máme ty ex ante kondicionality, což souvisí také s lepším využíváním eh, investic, ale také eh, to souvisí s těmi konkrétními doporučeními v rámci evropského semestru. Eh, to je otázka základních práv například, je to otázka, kterou různé země budou řešit různě. A já s vámi souhlasím v tom smyslu, že v těžkých dobách skutečně musíme mít dostatečnou solidaritu, reciprocitu to jsou věci velice důležité. Co se týče plánování, eh, tím se vracím ještě v otázce Parva Nesteroje. Sedmá zpráva o soudržnosti, eh, která by měla být vypracována v roce 2017, ta, eh, ta bude předcházet veřejné konzultace, potom budou předcházet uh, a v roce 2018 potom eh, měl být přijat eh, legislativní návrh. I za to jsem velice vděčná vašemu výboru, protože eh, tomu rozumím tak, že už jste začali pracovat na těchto věcech, že spolupracujete s rozpočtovým výborem a s dalšími výbory, protože existuje tolik věcí, které lítají vzduchem, že je daleko lepší si sednout k jednomu stolu a říct si, jakým způsobem můžeme tyto věci řešit společně. E, tu rozpravu jsme již zahájili s výborem regionu, s Evropským parlamentem a s dalšími zainteresovanými stranami. Uvědomujeme si, e, že se netýká to pouze zjednodušení, týká se to také větší flexibility. Je potřeba e, vzít v úvahu také to, že potřeba, aby ty investice byly udržitelné, ale současně s tím je třeba zajistit, aby naše politika byla schopna se přizpůsobit novým úkolům, novým problémům. A je potřeba také to všechno navázat na hospodářský výkon a na zprávu a řízení. Naše politika skutečně přispívá k vytváření nových pracovních příležitostí, nových malých a středně velkých podniků, ale současně s tím je třeba říci, že je zcela jasné, že je třeba věci dále zlepšovat tak, aby tato politika byla jednodušší, tak, aby ti, kteří z ní mají prospěch, eh, měli trošičku eh, lepší život. Eh, co se týče těch strukturálních reform, to je opět návrh komise. Je důležité, abychom měli takovýto instrument k dispozici, který nám umožňuje efektivní koordinaci. Souvisí to také s dalším budováním schopností a eh, s využíváním investičních fondů. Myslím si, že by se mě taky někdo ptal na otázku kombinování různých fondů. Pochopitelně i na tom pracujeme. Pracujeme na tom společně s panem Katajnenem. Snažíme se e, najít způsob, jak bychom mohli kombinovat e, své vlastní e, fondy s těmi strategickými plány, tak jak navrhuje předseda Juncker. Zatím máme pouze jeden příklad takovéhoto využití ve Francii. Včera mi někdo říkal, že v Bratislavě také je určitý projekt, který vychází z kombinace fondů ty nové členské státy skutečně potřebují mít určité vedení, potřebují technickou pomoc e, a potřebují také e, soukromé subjekty, které zatím se v těchto věcech příliš neangažují a které jsou ochotny se v těchto věcech angažovat. E, banky, bankám zatím nedaří přilákat dostatečné množství těchto soukromých uh, Eh, firm. Myslím si, že tyto věci by také si zasloužily naší pozornost, tak aby tyto věci byly eh, příslušným způsobem vyjasněny jak regionům, tak členským státům. A... Dále můžeme vám poskytnout seznam tady těchto orgánů v jednotlivých členských státech, ale v tuto chvíli vám mohu říci, že máme velké obavy ohledně těch spoždění vy víte, že bez jmenování těch příslušných orgánů nemůžeme provést platby. A v celé řadě členských států to jmenování ještě skutečně neproběhlo. Takže pokaždé, když se setkám s ministry, naposledy jsem se setkala s panem Depičentem, s vaším náměstkem premiéra a jasně jsem mu řekla, že je potřeba ten proces urychlit. Také jsem se setkala s hejtmany jednotlivých vašich regionů. Tam mají celou řadu problémů. Důležité ale je nejdříve uzavřít staré původní programové období a zároveň tedy otevřít, zahájit nové programovací období, protože už v tuto chvíli máme obrovské spoždění a já to nechci, nechci rozhodně eh, opakovat stejný scénář, kdy budeme eh, financovat nekvalitní projekty jenom proto, aby byla dostatečná absorpce, abychom vynakládali tady ty finanční prostředky. Protože je nesmírně důležité nerezignovat na kvalitu jenom kvůli tomu, že je spoždění, že je potřeba něco s něčím se pospíšit, protože skutečně například v případě infrastruktury všechno trvá dlouho. Myslím si, že je tedy potřeba už si to začít promýšlet teď. Nevím, jestli už jsem tady zodpověděla všechno. Pokud ne, tak mi to prosím připomeňte. Dobře, děkuji, říká paní předsedající. Budete moci samozřejmě ještě zodpovědět druhé kolečko otázek. Paní Maletič má v slovo jako první. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko, já si myslím, že vy jste na, eh, zahájila jednu velice dobrou iniciativu a to je ta skupina pro lepší provádění, lepší implementaci. Ta vznikla pro období 2007 až 2013 a já bych se chtěla dozvědět něco o výsledcích, kterých tato skupina dosáhla, protože si myslím, že to je důležité. Jaké jsou tedy výsledky práce této skupiny? A podařilo se vám uh, vyhnout se na uh, období 2007 až 2013 tedy nějakému zrušení závazků a u kterých zemích případně? A jestli také tato pracovní skupina dále bude pokračovat v práci až do roku 2020? Zajímalo by mě, zda máte také nějaké posouzení rizik se zrušením závazků na rok 2018, Některý zemí možná i na rok 2017 na základě práce této skupiny. Protože vy jste eh, asi tady zmiňovala země, které se vedou nejhůře, pokud jde o vynakládání fondů. Dále synergie ohledně jednotlivých nástrojů. Už jsme k tomu organizovali také slyšení. A lidé z praxe nám řekli, že mají praktické problémy s tím, že v různých názor, nástrojích existují různá pravidla. I třeba pravidla pro státní podporu jsou různá, například pro Horizont 2020 a fondy soudržnosti. Takže se chci zeptat, co hodláte dělat, abyste tyto problémy vyřešila. Moje třetí otázka se týká provádění ITI a CELD, tedy integrovaných územních investic a komunitně vedeného místního rozvoje. Takže jak daleko jsme pokročili? Máme nějaké dobré příklady z některých zemí? Máte v úmyslu podpořit, podpořit například i další země? nebo uspořádat třeba nějakou výměnu informací, zkušeností, protože vím, že to je nejlepší způsob, jak zlepšit provádění. Vyměnit se tedy vzájemně osvědčené postupy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další otázka. Pan Papadakis, prosím. Děkuji vám. Paní předsedkyně, paní Krecu, Řecká vláda říká, že je nesmírně hrdá na to, že se jí podařilo dosáhnout velice dobré absorpce evropských fondů, je to asi 97% za období 2007 až 2013. řecká vláda říká, že je tady hrdá na tento úspěch. Já myslím, že by bylo také dobré zhodnotit eh, to, co se v Řecku v té době dělo. Měli jsme 700 tisíc nezaměstnaných, teď máme milion a půl nezaměstnaných na konci toho období. 24,2%, to je oficiální nezaměstnanost. A to jsou tady oficiální údaje. A další věc, minimální mzda ta se snížila o 200 eur. Máme tedy nesmírně špatně placená místa. Jedno pracovní místo například se rozpadlo na dvě či tři pracovní místa. A ve skutečnosti tedy dochází k tomu, že pracovní, pracovníci mají horší podmínky a velké podniky dostávají značné prostředky během předchozího období a dalšího programovacího období eh, do roku 2020. Takže vlastně v podstatě tady máme jakoby dva různé typy fondů, protože pro některé podniky u nás je to nesmírně eh, finančně výhodné, ale potom podnik, eh, ti zaměstnanci těchto podniků trpí. Takže ten takzvaný růst jak si jde na úkor práv zaměstnanců. Já už jsem se ptal na tyto věci v minulosti. Vy většinou mi odpovídáte, že kdybychom neměli tyto fondy, situace by byla ještě horší. Já si myslím ale, že eh, kdybychom uh, neměli tyto fondy, situace by byla horší pro ty velké podniky. Nicméně pro občany v Řecku si myslím, že eh, by ta situace nebyla horší. Myslím si, že ti prostě ztrácejí něco v každém případě. Děkuji. Pan Von má slovo. Ano, děkuji paní předsedající. Já bych chtěl také poděkovat paní komisařce za to, že mezi nás opět přišla, chodí k nám často, pravidelně. Myslím si, že někdy dochází dokonce na víc z našich zasedání, než někteří naši kolegové z výboru. Jsem velice rád, že jste říkala, že budete zveřejňovat hodnocení období 2007 až 2013, to programového období, a že nám přednesete výsledky. A jse, myslím si, že to bude nesmírně důležité také pro budoucnost, až budeme eh, bojovat o budoucnost samotné politiky soudržnosti, protože všichni eh, víme, eh, že tady teď jsme na začátku, ale budeme bojovat skutečně o budoucnosti této politiky a tady potřebujeme veškeré důkazy o její úspěšnosti. Nejenom, abychom zachovali do budoucna politiku soudržnosti, ale aby byla také silná tato politika. Myslím si, že by byla obrovská chyba pro evropskou politiku, aby, kdybychom zmenšovali tuto politiku, její rozsah, kdyby eh, zase z toho byly, bylo jenom nějakých pár malých programů. Je potřeba zajistit, že v rámci Evropské unie bude existovat velký počet programů. Já samozřejmě budu doufat, že v té době ještě Evro- eh, Velká Británie bude eh, stále ještě v Evropské unii, protože samozřejmě Wales skutečně je velkým příjemcem finančních prostředků z těchto fondů a doufám, že tomu tak bude nadále. Eh, také jste hovořila o té skupině na vysoké úrovni pro zjednodušení. Myslím si, že by bylo také nesmírně zajímavé, kdyby někteří členové Evropského parlamentu se zapojili do této práce. My v našem výboru máme s tím velké zkušenosti, zabýváme se pravidelně politikou soudržnosti, víme, eh, co se děje v našich volebních obvodech, víme, kdo jsou příjemci, jaké jsou problémy, pokud jde například o zjednodušení. Takže si myslím, že bychom se mohli v mnohem poučit z toho do budoucna. A pokud tady skupina na vysoké úrovni má nějaké výsledky, tak bychom se alespoň tady mohli zapojit do toho eh, stádia, kdy teprve tady vzniká jejich práce. Poslední věc, to je městská agenda. Váš předchůdce, pan Hán, eh, byl velice nadšený tou myšlenkou těch městských regionů ve stávajícím programu je umožněno, aby 5 fondů skutečně šlo do městských fond, regionů, do městských oblastí. A já se chci zeptat, zda víte, do jaké míry se to využívalo, jestli skutečně to funguje. Možná je příliš brzy protože vím, že některé z těchto projektů začaly teprve nedávno, ale pokud byste nám to mohla říci už teď, možná by se eh, to bylo užitečné tady i do budoucna to nějak vyhodnotit, pokud se budeme nadále do budoucna zabývat právě městskými oblastmi. Bylo by asi zajímavé se přesvědčit o tom, co v minulosti fungovalo. A chci se zeptat, zda si myslíte, že je to dobrý nápad, jestli byste případně uvážila rozšíření této myšlenky i do budoucna. Děkuji. Pan Rape. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Děkuji, paní předsedkyně a paní komisařko. Chtěl bych poděkovat eh, především eh, také za informace. Já jsem včera eh, měl zástupce na té městské skupině, také jsme mluvili se zástupci genera- generálního ředitelství. Bylo to velice, velice užitečné setkání. A také tam měli možnosti zástupci podniků se ptát na nějaké dotazy a pochopit lépe to, k čemu vlastně dochází. Takže já si myslím, že takovéto příležitosti jsou nesmírně užitečné. Také bych se chtěl vyjádřit k období 2007 až 2013. Já jsem také byl zodpovědný za některé eh, projekty v oblasti městské agendy a mohu říci, že jsme měli v podstatě jenom polovinu času na implementaci těchto projektů. Například tedy za poslední období jsme mohli začít až v roce 2010, na konci roku 2010. Myslím si, že je tedy potřeba nastavit naprosto jasná pravidla, tedy třeba dva, tři roky na plánování a poté nějakou lhůtu na implementaci provádění projektů. Rozhodně bychom neměli mít žádné plané naděje. Teď hovoříme o letech 2014 až 2020 a vidíme, že nám platí stejná pravidla. Schválili jsme programy a teprve později začnou samotná výběrová řízení a začne samotná implementační fáze. Takže například v Litvě centrální vláda tlačí na obce, říká jim, že jaksi nevyužívají dostatečně rychle finanční prostředky. Potom se tady práce zrychluje, ale dochází zase k chybám. A proto si myslím, že je nesmírně důležité oficiálně říci, jaké období se předpokládá pro plánování a jaké pro samotné provádění realizace projektů. A tady hovořím tedy o zemí, zemích, kde je využívání těchto prostředků centralizované. To, je, to jsou například pobaltské země. Tam vlády vydávají další pokyny, další kritéria, a to znamená, že efektivita je vlastně velice nízká. A proto si myslím, že bychom měli mít přísnější pravidla pro konzultace. Neměly by to být jenom nějaká, nějaké formální schůzky či vyjádření názoru, ale eh, měli bychom třeba uvažovat o nějaké zpětné vazbě. A myslím si, že díky tomu by potom města mohla přispět k vyřešení klimatických změn, přispět k účinnosti eh, využívání energií, k snižování podílů fosilních paliv a tak dále. V předchozím období jsme tato kritéria nevyhodnocovali a proto jsem velice rád, že v období 2014 až 2020 už hovoříme i o těchto kritériích. Měli bychom se zaměřit na čas a peníze a další kritéria. Také musíme vzít v úvahu rozdíly mezi jednotlivými regiony. Ty regiony by se měly stírat. Tady tyto rozdíly by se měly stírat mezi regiony. Já si, já si myslím, že například program Iniciativa Lídr, to je výborný příklad. A dále, co období 2020? Možná bychom mohli fondy soudržnosti využít právě na tento typ iniciativ protože je to mechanismus, který funguje. Je to přístup z dola nahoru a znamená to, že ty finanční prostředky se velice efektivně využívají. Děkuji, paní Michel, máte slovo. Ja, herzlichen Dank. Eh. Srdečné díky, paní komisařko. Já si myslím, že jsme zajedno, že ta, eh, ta nová města, městská agenda jsou velmi důležité, máme tady společný cíl a chceme toto posilovat. Ale ta efektivita, účinnost závisí podle mého názoru velmi silně na tom, jakým způsobem se to konkrétně implementuje a jaká je tady transparentnost. Proto mám tři otázky. Protože mnohé otázky už tady padly. Ta první otázka. My jako Evropský parlament jsme se vždycky zasazovali za silnější zapojení regionálních a místních orgánů a e, vy už jste hovořila o výboru regionu, zmínila jste se o něm, to je důležité a dobře, ale nás napadlo, že vlastně v Amsterdamském paktu nemáme žádný bod nebo místo, kde by se hovořilo o regionálních parlamentech. Já osobně je považuji za velmi důležité, protože právě ty regionální parlamenty, ať jsou to e, parlamenty ve městech nebo v jednotlivých oblastech. Tyto parlamenty se zasazují za zájmy občanů a hrají důležitou roli. Druhá otázka. Navýšení účinnosti závisí také na jasných kompetencích. Vy jste oznámila, že co se týče kompetencí v rámci komise, tak eh, byste je chtěla jasněji definovat. Máte tady nějaká konkrétní vodítka pro to. A další otázka, až do posud většina těch informací je do posud v angličtině. Po, po, počítáte s tím, že se to tady prohloubí a že ty informace budou také vícejazyčné, že budou poskytována v vícero jazycích. To je totiž záruka z hlediska zapojení široké veřejnosti. Thank you very much and the... Děkuji mnohokrát a poslední pan Sisu. Děkuji, paní předsedkyně. My, já tady také se připojuji k těm díkům, které tady zazněly na adresu paní komisařky. Děkujeme vám za to, že s námi trávíte tolik času. Děkujeme, že se s námi věnujete těmto nesmírně důležitým tématům, sice regionálnímu rozvoji Chtěl bych také poblahopřát nizozemskému předsednictví a všem dalším institucím, které se zapojily do vytváření a podpisu Amsterdamského paktu a do vytváření městské agendy. Víme, že to k tomu došlo na konci května. Podle mého názoru je velmi důležité, aby komise hrála větší úlohu v implementaci městské agendy a je také důležité, abychom se zabývali městským městskou dimenzí všech politik evropských, abychom vždycky vzali v úvahu dopad na města. Jak už tady zaznělo, je skutečně potřebné jedno jednotné kontaktní místo, které by se zabývalo všemi aspekty městské agendy a e, když vezmeme v úvahu ten přeskum v polovině období v roce 2017, měli bychom využít veškeré dosavadní zkušenosti při implementaci strukturálních fondů a dále jich využít při horizontu 2020. Je také důležité eh, pohovořit o následném hodnocení období 2007 až 2013, i když politika soudržnosti už do jisté míry smazala regionální rozdíly, ale je potřeba říci, že ty účinky nejsou všude stejné. Zdaleka. A všechno se nedá také zhodnotit jenom tím, že se podíváme na data ohledně HDP a různé jiné ekonomické uh, ukazatele, takže právě to kritérium HDP na hlavu by mělo být doplněno ještě jinými ukazateli, abychom skutečně mohli ohodnotit daleko realističtěji to, jak si vedeme, například trestnanost, míra chudoby, to už tady vlastně zmínila sama paní komisařka. Už téměř končím, ale ještě zjednodušení z politiky soudržnosti bez pochyby je naprosto zásadní. A je naprosto klíčové posílit administrativní kapacitu, průhlednost a zároveň také zachovat nezbytnou úroveň autonomie, abychom prostě mohli využívat všechno efektivněji. Podle mého názoru je také důležité tady navýšit administrativní kapacity a dát politice soudržnosti větší účinnost, efektivitu. Také bychom chtěli vidět, paní komisařko, co můžete udělat vy pro to, abyste pomohla městským orgánům, eh, aby mohly fungovat jaksi jednotný a jaké, jaké kroky chcete udělat pro to, aby městská agenda byla nakonec prostřed, eh, příkladem eh, lepší zprávy, a byla dobrým příkladem. Dále se ptám, jak můžeme zlepšit synergii a využívání již stávajících Eh, na, eh, nástrojů, například pakty starostů a tak dále. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, to byly tady otázky v druhém kole. A máte slovo. Děkuji mnohokrát za veškeré dotazy. <clears throat> Myslím, že jsem původně zapomněla odpovědět Konstanc. Já tady nechci konkrétně na někoho ukazovat prstem ve své pozici, ale víte, že za poslední uh, programovací období máme celou řadu dobrých zkušeností, ale také jsme o celou uh, o tady velké prostředky přišli. Uh, a já tady mám velké obavy a nechci to opakovat znovu, protože skutečně celá řada zemí má velké spoždění. Už jsem vám tady dala nějaké uh, údaje o tom, čeho jsme dosáhli v letech 2007 až 2013 a vy dobře víte, které země si vedly dobře. A samozřejmě máme tady některé obrovské úspěchy v tomto směru, ale zároveň samozřejmě také ještě máme mnoho co se učit. Paní Maletič, vy jste se ptala na tu pracovní skupinu pro lepší implementaci. Vy víte, že když jsem poprvé, když jsem vlastně vůbec začala pracovat v komisi, tak jsem zjistila, že celá řada zemí má velké spoždění, především nové členské státy Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, e, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a rozhodla jsem se zapojit tyto země právě do této pracovní skupiny pro lepší implementaci. Myslím si, že to byl dobrý nápad. S každou zemí jsme eh, měli 20 až 30 jednání a především v roce 2015 se nám tímto způsobem podařilo předejít zbytečnému plítvání prostředky. Například v Itálii je to tak, že když jsem, zača- když jsem přišla do úřadu, moji kolegové mi říkali, že nebude možné až do konce roku 2015 uzavřít některé operační programy. Já jsem potom jela třikrát do Itálie, týkalo se to kampanie Kalabrie, Sicílie, které měly obrovské spoždění eh, a podařilo se nám tímto způsobem prostřednictvím této pracovní skupiny pro lepší implementaci uzavřít všechny operační programy. Takže veškeré takovéto aktivity skutečně si vyžadují zapojení jak komise, tak vnitrostátních orgánů a díky této pracovní skupině mají vnitrostátní orgány eh, možnost jak si projevit politickou podporu v členských státech a myslím si, že to byl úspěšný případ. V tuto chvíli vyhodnocujeme fungování této pracovní skupiny a možná v druhé polovině tohoto roku budeme moci už představit nějaké základní myšlenky a budeme vědět více o uzavření. Ale pokud jde o Chorvatsko, to je nejnovější členský stát, tak my do konce roku 2016 jsme eh, této zemi nabídli zvláštní podporu. Ta bude pokračovat tedy do konce roku. Já jsem požádala své kolegy, aby eh, ustanovili nějaký projektový tým pro Chorvatsko, aby se to zvládlo co nejefektivněji. To je důležité. Dále, pokud jde o ITI, tak tady si myslím, že to je skutečně velice důležitý nástroj. Včera jsem zrovna se setkala s předsedou samozprávy v Mursii, a tam mi představili projekty, které se týkaly pěti měst. Myslím si, že tento nástroj je nesmírně, nesmírně důležitý. Tyto integrované územní investice. Dále tedy pokračujeme v implementaci a je důležité ten proces urychlit, protože my už jsme očekávali, že do konce roku 2016 už budeme mít hmatatelné výsledky. Samozřejmě komise je k dispozici, může pomoci členským státům a může jim jaksi pomoci, pokud mají nějaké obtíže. Celkově tady mohu říci, že pokud jde o ITI, došlo k pozitivnímu vývoji. Dále Řecko. Souhlasím s vámi v tom, že Řecko je v nesmírně obtížné situaci. Proběhla krize, finanční krize, byla to jedna z nejhorších krizí po druhé světové válce. Teď tady máme také migrační problém, ale vy dobře víte, že Evropský parlament a Evropská komise byly připraveny Řecku pomoci a já jsem vystoupila SD ve výboru Regi. Vy všichni jste hlasovali o mimořádných opatření pro tuto mimořádnou situaci, takže to těch 99% absorpce, to je také díky našemu úsilí, protože teď Řecko nemá žádnou míru spolufinancování. Je to stoprocentně financováno ze zdrojů EU. A já s vámi souhlasím v tom, že pokud jde o nezaměstnanost, ta situace je nesmírně obtížná, ale zároveň bychom měli být spravedliví a zamyslet se nad tím, kde by Řecko bylo bez politiky soudržnosti. Protože od chvíle, kdy vstoupilo do EU, Řecko eh, těžilo z více než 100 miliard eur. A vidíte, kamkoliv jedete, tam vidíte dopady uh, eh, spol, soudrž, politiky soudržnosti. Já jsem skutečně uh, v Řecku najezdila řadu kilometrů v jednotlivých regionech a ani jeden kilometr tam vlastně ne, neujedete, aniž byste viděli nějaký konkrétní příklad. Tisíce škol byly vybudovány. Protože pokud jde o míru spolufinancování 100% z prostředků EU, tak skutečně není už důvod odblokovat, neodblokovat velké projekty, jako například tady eh, zpracování odpadu, v Atice nebo metro v Soluni. Takže ta sdílená odpovědnost za to, co se děje v Řecku. Já jsem hrdá na to, co se nám podařilo dosáhnout. Eh, prosadili jsme 100% spolufinancování, zvlášť pro Řecko jsme změnili nařízení a chtěla bych vám také říci, že od listopadu do, do nynějška Řecko obdrželo více než 2 miliardy žádná jiná země je nedostala. A to právě mělo pomoci Řecku eh, překonat ty těžkosti, které zažívá. Takže si myslím, že je důležité, abychom sdíleli zodpovědnost za to, co děláme. A samozřejmě, že my jsme připraveni stát dále při Řecku, pomoci mu při, těž, při řešení té obtížné situace. Já jsem v kontaktu i s řeckými orgány, úřady, abychom využívali dále ty eh, finanční prostředky, abychom řešili migrační krizi. Také jsem v kontaktu s italskými úřady. Ono samozřejmě peníze jsou důležité, ale není to všechno. Někdy došlo i k tomu, že nebyla dostatečná administrativní kapacita pro využití těchto finančních prostředků, například pokud jde o uprchlíky, migrační krizi, takže jsme připraveni pomáhat všem členským státům. Dále Dirk. Přeji vám hodně štěstí pokud se už koncem města neuvidíme. Dále, pokud jde o eh, hodnocení období 2007 až 2013, eh, já si myslím, že po konferenci v Sofii, která proběhne v nadcházejících dnech, už vám budeme schopni poskytnout nějakou, nějaké písemné informace. Souhlasím s vámi v tom, že musíme bojovat za tuto politiku. Podle mého názoru je to nejviditelnější evropská politika, která má konkrétní dopady na životy občanů. Takže skutečně nechápu, proč je to politika, která je nejvíce napadána v Evropské unii. Proč po ní musíme tolik bojovat? Ale vy pocházíte z jednotlivých regionů a víte dobře, že není jediný region, který by nepocítil výhody, přínosy regionální politiky včetně Spojeného království. Měli jsme tady hejtmany z regionu, kteří za námi přijeli a žádali nás, abychom pokračovali s touto politikou eh, soudržnosti a regionální, protože jinak eh, si vůbec nebyli jistí, že by dostali nějaké finanční prostředky na další rozvoj regionu. Je to tady nesmírně důležité. Pokud jde o městskou agendu, je pravda to, že poprvé teď mají města velkou odpovědnost. 15 miliard eur. Ta budou, ty budou zpravovat přímo města v nadcházejících letech. Takže je to velká odpovědnost. A myslím si, že bychom se měli snažit dobře komunikovat. A to vlastně se týká toho, o čem mluvila paní Vana. A sice, že bychom měli komunikovat s veškerými městy, aby si byla vědoma veškerých příležitosti, které se jim nabízejí díky městské agendě, díky přímému financování, přímému řízení. A my hodláme tedy pořádat celou řadu akcí pro zvýšení povědomí, protože je nesmírně důležité hovořit se všemi místními orgány samozprávy, s kraji a s ministry. No, ta příležitost by měla být naprosto jasná všem úřadům, všem regionům, a samozřejmě také nějaké krajské samozprávy by se měly zapojit. Například včera jsem se eh, setkala s, bavorským, s Bavorskou komisí pro infrastrukturu a když přímo navštěvuji kraje, tak vždycky tedy jedu i do zastupitelstva. Takže eh, je pravda, že v současné době ty texty jsou všechny v angličtině, ale určitě další překlady budou k dispozici také. Ehm, chtěla bych říci, že regiony a také eh, zastupitelstva jednotlivých regionů eh, se mohou angažovat eh, v ve všech těchto otázkách, takže já si myslím, že skutečně dnes můžeme říci, že jsou mezi námi vždy vítáni. Ehm, co se týče období 2007 až 2013, eh, k tomu bych chtěla ještě jednou chtěla říci, že máte pravdu. Ehm, my jsme eh, schválili všechny ty programy o rok dříve a v mnoha případech vlastně stále ještě nemáme ty příslušné orgány eh, jmenované. Já si myslím, že možná to je v důsledku toho, že neměli dost času na přípravu. Je pravda, že některé ty členské státy jsou velice nové, ale nemůžeme stále říkat, že na to nebylo dost času, protože už máme k dispozici sedm let <clears throat> expertízy a myslím si, že jsme se snad mohli už leco poučit za těch sedm let, i když některé ty členské státy jsou skutečně nové a musí se všechny tyto věci učit, ale uh, <clears throat> Myslím si, že tato politika skutečně je schopna eh, snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony. <clears throat> Já se velice těším na to, že rok 2016 nebude dalším ztraceným rokem pro členské státy, protože ta míra absorpce je stále 0,1 až 0,2 a to je skutečně škoda. <clears throat> Paní Michel hovořila také o městské agendě, o těch místních zastupitelstvech a tak dále. Je <clears throat> jistě důležité <clears throat> se těmto otázkám věnovat. Panu eh, Barkalové bych chtěla poděkovat. Vy jste se mě ptal na úlohu komise. Co se týče té eh, městské eh, agendy, tady jsme ve stejné situaci jako všichni ostat, všechny ostatní zainteresované strany pracujeme na těchto věcech každodenně na základě partnerských vztahů, získáváme expertizu příslušnou komisem, má pochopitelně na starosti koordinaci eh, týkající se těch záležitostí, které se týkají měst. Také eh, se nás týká pochopitelně implementace jednotlivých akčních plánů a kromě toho také eh, monitorujeme tyto věci, podáváme zprávy o pokroku. Eh, tyto zprávy předkládáme jak radě, tak i vám a doufám, že komise bude schopna eh, nějakým způsobem dále ovlivňovat a přispívat k tomuto procesu, například tím, že bude poskytovat technickou pomoc. Myslím si, že také budeme vám dávat k dispozici příslušné dokumenty, <clears throat> příslušné instrukcem a budeme také spolupracovat s konzultativními orgány, také například UN Habitat a dalšími. E, komise se určitě e, hodlá být stabilním partnerem a doufáme také, že budeme tím hracím motorem městské agendy. Chtěla bych poděkovat vám všem za čas, který jste mi věnovali. Děkuji vám také za tu výměnu názoru. Jsem vám i nadále kdykoliv k dispozici a doufám, že se uvidíme co nejdříve hned po letních prázdninách. Děkuji, děkuji paní komisařko. <clears throat> Děkuji vám jménem všech členů našeho výboru, děkuji vám za váš čas, za veškeré informace, které jste nám poskytla a měli bychom se opět sejít v září, to znamená hned po letních prázdninách. Eh, i když zítra a pozítří proběhne ta důležitá e, konference v Sofii, a e, po té konferenci e, vám velice ráda předám veškeré informace, které získám na této konferenci. Děkuji. Ano, uvidíme se v Sofii. Now, ladies and gentlemen, we can continue with... Dámy a pánové, budeme pokračovat. Ehm, dalším bodem na eh, našem dnešním zasedání je veřejné slyšení týkající se hodnocení příspěvku z evropských strukturálních a investičních fondů. Toto veřejné slyšení eh, vlastně doplňuje zprávu ke, na stejné téma, které, kterou vypracoval pan Van Nisteroj. Program tohoto slyšení vám byl dán k dispozici. Um, Eh, teď tedy několik slov o tom, jak budeme organizovat eh, toto slyšení. Nejprve všichni naši hosté budou mít eh, možnost přednést své prezentace každou 10 minut, potom dostanou slovo členové výboru, po případě také zástupce komise, pokud bude chtít na to reagovat a přednést své příspěvky k tomuto tématu. A nakonec eh, potom eh, dáme slovo eh, zpravodaji za výbor pro zaměstnanost a také dáme slovo za mm, zpravodaji za výbor REGI. Eh, chtěla bych říci, že eh, výbor pro zaměstnanost podle eh, pravidla 54 je naším partnerem, čili bych chtěla přivítat mezi námi pana Pirinského z tohoto výboru. A myslím si, že teď tedy již jsme připraveni zahájit diskusy. Dovolte, abych dala slovo panu Rud van Rakovi, což je vedoucí programu s eh, řídící eh, úřadu ERDF programu eh, v Holandsku. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě e, pozvali, abych zde přednesl některé poznámky týkající se e, dojednávacího programu a také o tom, e, jak se díváme na to období 2014-2020. Já mám na starosti západní část Holandska, což je ta část, kde asi polovina našich obyvatel žije v Amsterdamu a v Rotterdamu. Je to velice inovativní eh, region, eh, ten program, ale přitom je poměrně malý. Ehm, eh, měli jsme k dispozici 189 milionů z RDF. V období 2007 až 2013 jsme měli k dispozici 310 milionů. Náš program se týká hlavně inovací, je to 50 jde nám hlavně o malé a středně velké po podniky a také o nízkouhlíkovou ekonomiku. E, spolupracujeme se čtyřmi ITI, k tomu se ještě dostanu, k těm konkrétním číslům. Teď bych e, krátce pohovořil o těch čtyřech aspektech, e, Eh, těch nových eh, no, směrů jednání pro období do roku 2020. Když jsem slyšel během posledních, eh, poslední půl hodiny některé názory členů tohoto výboru, takže možná, že ty věci, které se budou říkat, jsou vlastně věci, které toto přenášejí do praxe. Podíváme-li se na doporučení, která jsou konkrétně určena jednotlivým zemím, tak myslím si, že je velice dobrá, dobré propojení s tematickými cíly a také e, se nám daří více se zaměřit na jednotlivé programy. Ty strukturální doporučení byla velice užitečná. E, soustředili jsme se například v Holandsku, abych vám dal uvadil program z mého programu. Jsme e, například v čele patentů a výzkumům, eh, čili my jsme eh, tedy vycházeli z těch eh, doporučení, která jsme měli a v současné době skutečně se daleko více soustředíme právě na ty projekty, které jsou teď v té pozdější fázi inovací. Myslím si, že to skutečně funguje dobře. Eh, trošičku eh, negativnější eh, jsem ve svém hodnocení toho, čemu říkáme ex ante kondicionalita. To je oblast, která nebyla příliš efektivní, hlavně ze dvou důvodů. Hlavně proto, že ti hlavní aktéři, které mají na starosti tyto otázky, nejsou v, v, dalších, v různých zemích stejné. Jinými slovy, tím, aktéři, kteří mají eh, implementovat regionální operační programy, eh, často se dopouštějí různých prodlev právě proto, že nejsou schopni vyhovět těm podmínkám ex ante kondicionality. Někdy jsme museli čekat poměrně velice dlouho, než jsme mohli provést příslušné investice. Eh, kromě toho další problém je ten, že tyto věci nebyly vždy proporcionální. Eh, těm penězím, k tomu množství peněz, které do nich byly investovány. Čili eh, v současné době se trošičku zaměříme právě na tuto oblast ex ante kondicionality. Já si myslím, že ty podmínky zatím nejsou eh, dodržovány. Co se týče toho, co jsme se z toho všeho poučili, myslím si, že ta inteligentní specializace se týkala hlavně hospodářského rozvoje určitého oblasti. Myslím si, že některé ty politiky byly skutečně silné, velice výkonné, takže si myslím, že se dají použít také jako ex ante kondicionalita místo toho, abychom vymýšleli nové politiky. Čili tady si myslím, že můžeme eh, provést určité zlepšení ale eh, eh, tam, kde je omezená ta ex ante kondicionalita, tak eh, se jedná pouze o inteligentní specializaci a o to, že musíme zabránit takzvanému gold plating. Obecně se dá říci, že na základě naší zkušenosti bychom chtěli limitovat proporcionalitu a soustředit se na ty strategie, které vycházejí z inteligentní specializace. Další, trošičku revolučnější doporučení eh, je možná to, že bychom ex ante skutečně měli využít na to, abychom zabránili tomu, čemu říkáme gold plating, to znamená, že se snažíme nějakým způsobem omezit tu energii, eh, eh, kterou Eh, by musela vykazovat eh, zastupitelství na různých úrovních při realizaci těchto věcí. Další věc, kterou jsme použili eh, v těch našich jednáních, se týkala tzv. tematického soustředění, to znamená soustředění se na konkrétní témata. To si myslím, že je velice cený nástrument, který eh, je propojen s různými těmi eh, zásahy, intervencemi. Nejde nám o to, abychom měli nějaké široké eh, programy, je potřeba se soustředit na konkrétní problémy, analyzovat je a potom na základě toho udělat příslušná rozhodnutí. Co se týče toho, co jsme se poučili z toho, z těch našich jednání, řekli jsme si, že někdy ten přístup byl až příliš technický, příliš odborný, jinými slovy, některé Eh, činnosti spojené s, těmi, eh, s tím výběrem eh, témat nám byla upřena, protože komise měla pocit, že, se to, že to neodpovídá těm kritériím, že bychom se měli spíše soustředovat na ty tematické cíle, i když se někdy jednalo o aktivity, které nebyly příliš nápomocné a některé Myslím si, že to tady bylo celé příliš odborné. Já bych býval byl radši, kdyby ty diskuse se týkaly spíš motivace, která stojí za těmi ty eh, tematickými cíly. Jinými slovy hovořím o tom, že bychom potřebovali trošku větší flexibilitu při výběru těch eh, tematických cílů. Co se týče té víceúrovňové zprávy a řízení, tady v roce 2014 až 2020 bychom díky kodexu chování chtěli dosáhnout toho, že se naší činnosti zúčastní více zainteresovaných stran. Myslím si, eh, že eh, my jsme na to poměrně zvyklí. Eh, Došlo zde k velkému zlepšení při přípravě operačních programů. Eh, v současné době se zúčastní těchto procesů eh, nejrůznější eh, organizace, nejrůznější zainteresované subjekty, i když pochopitelně není vůbec lehké dosáhnout zlepšení. Při na jedné straně bychom byli rádi, kdyby tyto subjekty eh, mohly se hrát důležitou úlohu při výběru těchto projektů a na druhé straně chceme mít také zajištěnou určitou nezávislost při výběru těchto projektů. Takže toto není vůbec jednoduché. A, eh, zatím je tedy úloha těchto subjektů menší, než bychom eh, očekávali nebo než bychom chtěli mít. Eh, myslím si, že je potřeba eh, najít nové eh, nástroje, které by nám pomohly tuto situaci řešit, a to jak v té fázi implementace, tak aby ty programy skutečně reagovaly na to, co je potřeba dělat, to, co vyplývá z těch našich každodenních praxí. Jestliže se podíváme taky na tu otázku více úrovňového eh, řízení a zprávy, pochopitelně tady je to otázka také těch různých mechanismů eh, plnění těchto úkolů. EFSI eh, a strukturální fondy často nejsou využívány, také je neupravují stejné, stejná pravidla ehm, někdy eh, podíváme-li se na to, jaký, jakým způsobem jsou řízeny tyto nástroje, pak i zde jsou obrovské rozdíly mezi eh, místními a regionálními zastupitelství, které často nejsou angažovány eh, stejným způsobem, což brání vzniku synergie. Dále se jedná o posílení naší našeho soustředění se na výsledky. Toto si myslím, že je velice důležité, protože eh, eh, ty eh, výkonové ukazatele pro rok 2014 budou vlastně měřeny poprvé a je těžké předložit důkazy toho, jakým způsobem se to dělá. Myslím si, že je potřeba zde zlepšit hodnocení, je potřeba také se podívat na otázku odpovědnosti za provádění těchto věcí. Tyto věci musí být spolehlivé, tak abychom mohli jasně říci, co je potřeba dělat jinak v té další fázi, čemu je potřeba věnovat větší pozornost. Čili já se domnívám, že opravdu potřebujeme hodnocení, na jehož základě můžeme tyto věci potom provádět. Eh, co jsme se dále poučili, alespoň já jsem o tom přesvědčen, je to, že je potřeba zúrozňovat motivaci eh, spíš než ty otázky odborné, technické. Eh, měli bychom si uvědomit, že ty odborné věci vlastně byly diskutovány daleko více než ty další věci, které s tím souvisejí a které jsou podle mě důležité, jako například správný výběr těch jednotlivých projektů. Jinými slovy, měli bychom se soustředit spíš na tu motivaci jednotlivých voleb, spíš než na eh, ty technické odborné otázky. Co se týče zjednodušení, simplifikace, tady si myslím, že ten eh, eh, že tady jsme udělali dobrou práci. Myslím si, že hlavně se to týká těch zjednodušených nákladů pro RDF. Tady jsme viděli obrovské zlepšení nevýhodou eh, na druhé straně je to, že teď máme čtyřikrát tolik stránek nejrůznějších právních úprav ve srovnání s obdobím 2007 až 2013. Máme celou řadu delegovaných eh, aktů a aktů přenesené působnosti. Jinými slovy, eh, právní, těch právních úprav je daleko více. Což neznamená, že to je horší, hlavně co se týče finančních instrumentů Eh, jejichž využívání je velice podporováno, existuje celá řada povinností, které je potřeba splnit eh, při použití finančních instrumentů. Je potřeba tyto věci také řešit, je to potřeba nějakým způsobem kombinovat také s EFSI a také s, eh, s, do, s vnitrostátními zdroji. Ten podíl by se měl zvýšit z 10% na 40%, tak abychom mohli 40 použít eh, tím způsobem, který bude vlastně se vracet do toho eh, systému. Eh, stále bych chtěl říci, že i nadále ty právní úpravy jsou jakýmsi pohyblivým cílem, pohyblivým terčem, takže my musíme často velice dlouho čekat při eh, eh, realizaci těch aktů delegovaných a teda těch přenesené působnosti. Často dochází k prodlevám, protože eh, musíme těm příjemcům té pomoci zajistit jakousi právní jistotu, tak aby věděli, co musí udělat pro úspěch svého projektu. Co se týče synergie, tady si myslím, že došlo k určitému zlepšení. Ve svém vlastním programu teď máme ITI s, propojené s ESF a s ERDF. E, to znamená určité usnadnění, také legislativa e, nám tyto věci usnadňuje, ale je potřeba si uvědomit, že e, tyto fondy jsou často oddělené, co se týče jejich odpovědnosti nebo toho, jakým, kdo za ně zodpovídá. A myslím si, že i zde bychom měli udělat ještě další kroky tak aby synergie byla skutečně lepší. Další bod, eh, který brání dobré synergie, jsou ty mechanismy eh, prováděcí. Často zde hovoříme o různých eh, pravidlech. Někteří příjemci se snaží kombinovat FC a to odpovídá státní pomoci, e, přičemž to není možné e, v případě strukturálních fondů, což opět brání tomu, aby ta synergie byla e, lepší. I k tomu se vyjádřila komise, řekla nám, jak to máme dělat, ta pravidla tedy existují. Není to jednoduché, ale myslím, že ta situace je teď lepší, než to bylo v minulosti. Takže teď máme další, méně pobídek týkajících se další integrace využití. Finanční nástroje ještě dostanu na závěr. Eh, z 11% se zvýšilo na 44%. Eh, Očekáváme, že tedy především bohatší země by měly mít asi nějakou povinnost využít určitou část uh, v těchto strukturálních fondů revolvingovým způsobem, ale to se nestalo, jenom máme více pravidel, když to tak chceme dělat. Ale přesto se nám podařilo něco z toho uvést do života, především pro místní a krajskou samozprávu by to bylo určitě atraktivní, kdybychom mohli lépe využívat synergii mezi EFSI a strukturálními fondy. ty jednotlivé orgány se vzájemně ani moc ne, dobře neznají, to znamená, někdy se některé věci dějí příliš pozdě a je tady velký prostor pro zlepšení. Abych to schrnul, skutečně si myslím, že v roce 2014-2020 eh, se nám podařilo nastavit lépe eh, programy tak, aby byly zaměřené na výsledky. Myslím si, že eh, skutečně bude, budou výsledky lepší, ale stále ještě je prostor pro zlepšení. Pokud tedy se nám bude dařit eh, zvýšit podíl tady eh, těch programů zaměřené na výsledky ještě dále, Dále potřebujeme menší omezení pro finanční nástroje. Myslíme si, že je potřeba dále pokračovat v tom tematickém zaměření a doporučení, která jsou zaměřená na jednotlivé země. Je potřeba také eh, představit nějaké pobídky pro lepší synergii, tím, že fondy se budou dále harmonizovat, že se budou snižovat či odstraňovat překážky mezi jednotlivými ředitelstvími, a musíme zhodnotit, zda je nějaká přidaná hodnota ve, v tom, že máme v tuto chvíli tři různé mechanismy a, a celou řadu e, podmíně, podmínku, podmínek pro podmíněnost ex ante. Uvidíme tedy, zda je nějaká e, přidaná hodnota v tom, že většinou využíváme tyto tři různé mechanismy. To je tedy několik úvah z mé strany. Děkuji. Děkuji mnohokrát a v tuto chvíli už dám slovo dalšímu řečníkovi, panu Hajlovi, který je ředitelem eh, společnosti Altus Hungary. Jenom abych vám připomněla, každý řečník by se měl držet limitu 10 minut na prezentaci. Paní předsedající, vážené, vážení poslanci, vážené poslankyně, vážení hosté, děkuji vám i za sebe. Jsem velice rád, že zde dnes mohu promluvit. Pokusím se dodržet svůj časový limit. Já osobně pracuji v oblasti evropských fondů asi 15 let. Dvě celá programovací období jsem se zabýval strukturálními fondy mezi lety 2004 až 2013. Nyní pracuji jako konzultant v různých členských státech, také členských státech, které se chystají na přistoupení. A to znamená, že dnes pohovořím o věcech, které se eh, týkají například i toho, kam jsme se dostali díky novému nařízení. Když se podíváme na klíčové aspekty nového nařízení, tak asi budete souhlasit se mnou v tom, že tady máme tři hlavní aspekty, které jsou zásadně nové. Jsou to nové iniciativy. První z nich je to, že toto nařízení se skutečně zaměřuje na dosahování výsledků, jak jsme tady ostatně slyšeli v kontextu EU 2020. Navíc je tam posílena územní spolupráce, ať už je to tedy jakákoliv územní úroveň od makroregionů níže. A navíc tady máme zase důraz na lepší koordinaci mezi fondy a lepší efektivitu v jejich zprávě. Ti z vás, kteří mají skutečnosti se strukturálními fondy, eh, asi řeknou, že nic z toho není zásadní. Už v předchozím eh, programovacím období bylo přidělování prostředků do Lisabonské agendy, všichni se toho eh, řídili s výjimkou jedné země, ze které pocházím zrovna já, je to Maďarsko. To ale tedy tyto věci nejsou zásadní. Dalo by se možná i říct, že pokud jde o územní přístup, tak minimálně v některých makroregionálních strategiích ty už vlastně před roku, rokem 2014 měli specifické programy pro regiony, které mají nějaké územní omezení či jsou chudší. Máme dále iniciativu LEADER, která přímo eh, předcházela stávajícímu nástroji pro komunitní a místní rozvoj. A neměli jsme jenom regionální programy, ale měli jsme přímo i programy, které se zaměřovaly na zranitelné skupiny. Nicméně si myslím, že se dá říci, ohledně nových pravidel, že jsou daleko podrobnější, nápomocnější, je tam daleko více metodických návrhů a metodických bodů pro členské státy, aby tady mohly tato nová pravidla lépe používat. Dále, pokud jde o koordinaci a efektivitu při zprávě, tak vši- si myslím, že asi všichni víme, že zjednodušení to je taková stálice Myslím si, že se nám ale podařilo také v tomto programovacím období udělat velké kroky ku předu. Dále máme tady také tu možnost zjednodušených nákladů. Dále tady máme eh, elektronickou eh, politiku soudržnosti, možnost elektronické zprávy, která doufám, že se brzy stane realitou. Celkově tedy si myslím, že tady jsme jaksi v novém programovacím období neobjevili Ameriku znovu, ale je tady celá řada dalších pokroků. E, ty nástroje se nám trošičku vylepšily a všechny ty informace, které máme teď na slajdu, spolu souvisejí. A společným jmenovatelem je touha přinést předanou hodnotu na úrovni EU a zaměřit se na výsledky. Jak to v praxi vlastně tedy všechno probíhalo? Když se podíváte na stávající operační programy, uvidíte, že se podstatně změnily. A uvidíte také to, že jsou nesmírně komplikované. Důležité je také zmínit, že ty operační programy vlastně ani neexistují jaksi v papírové uh, podobě jsou někde v nějaké centrální databázi v Bruselu, což je v pořádku, pokud jste počítač, ale pokud jste jaksi člověk, jiná forma života, tak to někdy je těžké pro výklad. Máme tady vlastně dva různé přístupy. Jeden je tradiční, ten se týká programů, prioritních os, opatření, takhle jsme to vždycky vlastně dělali. A druhá nová věc je přístup, který se zaměřuje na tematické cíle, investiční priority, a specifické cíle či výsledky, které mají programy přijít. Oba dva tyto přístupy jsou odůvodněné, oba dva jsou nezbytné, ale myslím si, že ta praktická jejich výsledná podoba možná působí na občany spíš odrazujícím účinkem. A je tady určité nebezpečí v tom, že máme ty eh, výsled, rámce pro výsledky velice podrobně nastavené ale tím jsme se vlastně nastavili i jisté potíže v, v fáze implementace, protože pokud skutečně chcete dosáhnout velice konkrétních výsledků, je potřeba mít velice sofistikované eh, zprávy, monitoring a tak dále. Takže si myslím, že jsme to možná trošičku přehnali a v, na, v dalším období bychom se mohli zamyslet nad technickým přístupem k nastavování programu. Eh, Jenom mimochodem bych chtěl také zmínit to, že jedna z věcí, kterým se věnuji za poslední léta, je eh, poradenství eh, zemím Balkánu, které se chystají eh, vstoupit do EU, či chtějí. A pro ně samozřejmě politika soudržnosti je dobrým příkladem. Samozřejmě, že po západním, na západním Balkánu už dobře rozuměli pravidlům v tom předchozím období, ale teď skutečně je to tak složité, že některé možná by už je přemýšlejí o tom, že stáhnou svoje žádosti a to si myslím, že rozhodně nechceme. Je tady velké sladění eh, se strategií EU 2020 u nás doma. Ty se priority tak zásadně změnily mezi obdobím do roku 2007 a obdobím do roku 2014, že skoro se mi chce říci, že se ty priority změnily víc než samotná země. Máme velice jasnou logiku těchto programů. Ty programy jsou lépe ověřitelné, jsou, ta, jsou z technického hlediska lépe připravené a je pravda také to, že komise velice efektivním způsobem vyjednávala s členskými státy, což znamená, že EU 2020, ta evropská agenda, je skutečně velice jasně přítomna ve všech, těmto, eh, ve všech těchto programech a k tomu, myslím, musíme komisi pogratulovat. Nicméně členské státy se potýkaly s velkými výzvami. Pokud tedy zatím vím, všichni do jisté míry eh, trpěli tím zřízením rámce pro výsledky, možná je to i z technického hlediska, ale bylo to prostě velice nové. A to také ukazuje skutečnost, že programovací proces v podstatě celkově můžeme říci, je, eh, tedy má spoždění jeden rok v porovnání s předchozím obdobím. A už i tam jsme měli rok spoždění, takže možná příště bychom se zase měli zaměřit na eh, urychlení a zjednodušení programování tohoto období přípravy programu, protože jinak ztrácíme obrovské množství času. Do budoucna bych chtěl říci tři věci. Jak už jsem říkal, Myslím si, že bychom se měli pokusit dále zjednodušit i samotný proces vytváření programů. Už teď tady to bylo velice komplikované, dokázali jsme si, že to může fungovat, že jsme schopni nastavit programy, které budou silně orientované na výsledky, můžeme mít složité rámce pro výsledky, ale také si myslím, že bychom měli mít programy, které budeme schopni vysvětlit občanům Kromě toho, že budeme mít podrobné seznamy očekávaných výsledků, které se tedy eh, komise nastavila v článku 16 zprávy. Dále, papír snese všechno, samozřejmě můžeme naslibovat ledaco s evropským občanům eh, ve zprávě Evropské komise a i v těch programech, ale implementace, provádění, potom to je ta skutečně důležitá fáze. Já jsem si vyslechl ze strany komise jejich zástupců, že tedy teď už je to na členských státech, aby ty programy implementovaly. Ano, to je pravda, ale máme sdílené řízení. A myslím si, že komise skutečně musí zůstat jaksi na místě, musí sledovat, co se děje, protože tady je celá řada různých možností, různých problémů, které mohou jaksi odklonit ten, žádoucí, eh, ten proces od žádoucího vývoje. Další věc, to je taková obecná připomínka, která možná jde i nad, rá, nad rámec toho, co je napsáno ve zprávě komise. Myslím že to je problém, který jde nad rámec toho, co vlastně, o čem pojednává zpráva komise. Nedávno, alespoň u nás, došlo nebo se začala rozvíjet taková neúplně pozitivní debata o tom, proč vůbec existuje politika soudržnosti. A já si myslím, že většina z nás tady v této místnosti se shodne na tom, že má dvojí poslání. Za prvé, má být investičním nástrojem pro celou Evropu a je to také nástroj solidarity. Někteří z hráčů v té debatě, která se vede u nás doma, prostě říká, no ale to, jak si vyplývá z členství v EU, tady není o čem mluvit. My máme právo na, využívat tyto fondy a nikdo by se nás už neměl na nic dalšího ptát. Já myslím, že, naprosto, že je třeba naprosto jasně říci, že politika soudržnosti je nástroj pro solidaritu, je to nástroj pro tu Evropskou unii, kterou doufám alespoň někteří z nás chtějí vybudovat. A když hovoříme v Evropském parlamentu o vytváření programů a vynakládání prostředků v období do roku 2020, Evropský parlament doufám nezapomene, že politika soudržnosti je jedním z nejlepších, jednou z lepších odpověd, odpovědí na některé nepříjemné dotazy, které před námi v dnešní době stojí. Takže pokud někdo chce, nechce projevit solidaritu, neměl by ani mít možnost, jak si využívat politiku soudržnosti. Děkuji mnohokrát, říká paní předsedající. A dalším řečníkem, dalším odborníkem, eh, naše další odbornice se zaměří především na klimatický eh, aspekt politiky soudržnosti paní Irene Lucius Doufám, že jsem příliš neskomolila vaše jméno. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. E, já bych ráda využila těch několik příštích minut k tomu, abych e, upozornila některé aspekty, které souvisejí s ekologickými a klimatickými e, rozměry politiky soudržnosti. Já pracuji hlavně v nových členských státech a taky na ty se soustředím. Proč je Evropský strukturální investiční fond tak eh, zásadní pro ekologické otázky? Protože vytváří takzvané zelené pracovní příležitosti a WWF, eh, které já eh, zastupuji, provedla určitou eh, zprávu, která se zabývala právě tím, jaký má dopad politika soudržnosti na vznik zelených eh, pracovních příležitostí. Kromě toho nám pomáhá tato politika také zvýšit eh, zvýšit efektivitu využívání zdrojů, také nám umožňuje investovat do takzvaného přírodního kapitálu a také nám pomůže snížit množství Ehm, toxických látek. V tomto kontextu je obzvlášť relevantní to, že investice jsou v současné době efektivně využívané, jsou, soustředují se skutečně na výsledky, kromě toho e, také podporují ochranu životního prostředí a přírody, e, e, přispívají také k takzvané nízkouhlíkové ekonomice a také CLLD je velice mocný nástroj, e, ten přístup, e, e, současný přístup je daleko lépe koordinovan. Víme, že životní prostředí nemá žádné hranice a proto si se domnívám, že přeshraniční spolupráce a koordinace je naprosto zásadní. Eh, ukazuje se také potřeba podpory ze strany komise, která by měla být praktická a také potřebujeme i zjednodušený eh, přístup k těmto věcem. Teď se kriticky podívám na některé tyto věci. Co se týče efektivity a toho, že se více soustředujeme na eh, dosažené výsledky, naše analýza, naše zkušenosti ukazují, že Eh, stále ty ukazatele, například cílu nebo programu, například pro Naturu 2000, jsou příliš obecně stanovené, nedávají nám dostatečné informace o tom, do čeho by se mělo investovat, co skutečně by mělo eh, konkrétní dopad. Také si myslím, že nám často chybí ty údaje o výsledcích, ať už se to týká habitatu nebo otázek eh, energetických a podobně. A potřebujeme také mít lepší možnosti měření těchto věcí a měření toho, jakým způsobem eh, přispívají jednotlivé programy k eh, celkovým eh, výsledkům. Strategické vyhodnocování životních prostředí není dostatečně provedené do hloubky a to znamená, že se nám nedaří vždy zabránit tomu, aby eh, v přírodě byly i nadále ty eh, škodlivé, eh, vlastně aby neexistovaly tzv. škodlivé dotace. Chtěla bych říct si vůbec několik programů, jako je například špatně navržený navigační program nebo špatně navržené programy ochrany proti povodním a podobně. Eh, kromě toho ale existují také dobré eh, příklady, které můžeme zde uvést a které nás mohou inspirovat a mohou vést k dalšímu zlepšení. Eh, kromě toho chybí stále ještě to, čemu říkáme mainstreaming biodiverzity. Další věc, která vyplývá z naší zprávy, se týká tedy toho přírodního dědictví. Eh, my si myslíme, že ty eh, fondy by měly být eh, lépe využívány, tak aby reagovaly na faktické stádium provádění směrnice o ptácích a habitátech. Pochopitelně je potřeba také vycházet z toho, jaké s tím souvisí náklady. Kromě toho si myslíme, že financování programu Natura 2000 by mělo být specifičtější, konkrétnější a také by se mělo více orientovat na konkrétní výsledky. Jak již bylo zmíněno, eh, skutečně některé ty finance spíš škodí eh, přírodě a programu Natura 2000 například špatně naplánované eh, vodní elektrárny. Další věc eh, souvisí s nízkou eh, uhlíkovou ekonomikou. Eh, my, nám je velice líto, že ve, v zemích střední a východní Evropy pouze 6 financování z politiky z soudržnosti jde do oblasti klimatické. Stále jsou finance směřovány do investic na projekty, které vlastně jdou proti těm klimatickým cílům, například investice do silnic eh, nebo do technologie využívajících pevných paliv. Eh, I nadále eh, nám chybí dostatečné pobídky pro udržitelné technologie, například to se týká biohmoty, Ehm, do toho jde stále ještě málo eh, investicí eh, a eh, velice často dochází k investicím, které neodpovídají potřebám. Co se týče kritérií udržitelnosti, ta často chybí, o tom jsem se i zmínila. Kromě toho také nemáme dostatečné, dostatečný stupeň mainstreamingu pro zlepšení situace životním prostředí. Je potřeba, abychom měli finanční pobídky, které často ale neberou v úvahu právě ty konkrétní cíle spojené s ochranou klimatu. E, proto je mainstreaming tak strašně důležitý. Co se týče CLLD a makroregionálních strategií, otázka je, jestli je to funkční Ehm, my jsme mm, pozorovali to, že ty orgány, které eh, se zabije CLD, ehm, by měly eh, se zabývat také opatřením, které posílí biodiverzitu, i když tady eh, ta expertíza, kterou máme k dispozici, je často nedostatečná a kromě toho výběr projektů není dostatečně transparentní, což představuje problém. Co se týče makroregionálních strategií, Tady nám chybí finance pro eh, transregionální a eh, ekologické projekty, například eh, Dunajský transnárodní program, tady 71 milionů eur, z toho bylo uvolněno pouze 27 je jasné, že potřebujeme skutečně podpořit tyto nadnárodní programy a zajistit proto příslušné finance. Další otázka je, jestli potřebujeme další podporu, která bude praktická ve svém dopadu ze strany komise. Určitě odpověď je ano. Často e, se nám nedostává e, dostatečného hodnocení projektů e, často nemáme možnosti vyhodnocovat projekty, které souvisejí se zajištěním biodiverzity a otázek klimatických. Eh, stále ještě nedochází k, k efektivní výměně eh, know-how. Eh, dobrou zkušenost máme z Bulharska a to je zkušenost, kterou, kterou by, které by se měly řídit i dalším. Potřebujeme zjednodušený přístup, určitě, to zcela jistě platí o nevládních organizacích a hlavně také o před financováním. Někdy jsme svědky toho, že tento přístup je pořád ještě omezen. Některé ty projekty jsou velice zátěžové. Eh, například v Maďarsku neexistovala vůbec možnost eh, využívat určité finance, protože veškeré eh, finance, eh, které mají eh, posílit biodiverzitu, jdou do rukou ředitelství národních parků. Kromě toho provádění projektů v rámci ESFI je často velice byrokraticky, eh, je velice byrokraticky zatížené. Eh, pochopitelně, že nevládní organizace mají právo hlasovat eh, v monitorovacím výboru, což je velice důležité, to představuje velký program. My tak můžeme dohlížet na některé věci, například pokud zjistíme, že někde existují dotace, které jsou skutečně škodlivé, tak můžeme se k tomu vyjádřit. Myslím si, že je potřeba, aby se eh, Eh, angažovali v těchto věcech i další eh, nevládní organizace. Co se týče našich doporučení, domníváme se, že programy stále ještě eh, mohou být efektivnější, také ty finance k dispozici, které máme, mohou být efektivně využívány. Je potřeba také se zaměřit na to, jak můžeme využít logiku různých zásahů Myslíme si, že ty standardizované indikátory jsou často definovány příliš vágně. Ehm, potom to vede k tomu, že nemáme dostatečné množství projektů, které jsou dobře zacílené. Potřebujeme také ehm, ukazatele výsledků, ehm, ty by měly být lepší, hlavně v oblasti projektů, které se zabývají klimatickými změnami a otázkami biodiverzity. Měli bychom se také Eh, vyměňovat eh, informace, veřejné informace v reálném čase. Kromě toho bychom se i nadále měli soustředovat na Natura 2000 a také na investice, které jdou do tohoto programu. Ty by ale měly být eh, lépe připraveny. Co se týče CLLD, to je přístup, který je velice dobrý dobře fungující, ale potřebujeme, aby se na e, práci CLLD podíleli také odborníci, také je potřeba zvýšit transparentnost. Při výběru těchto projektů měli bychom také více finančních prostředků věnovat nadnárodním programům v žádném případě bychom neměli umožnit eh, dotace do pevných paliv nebo eh, například eh, do některých energetických projektů nebo do projektu výstavby silnic. To jsou věci, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí. Kromě toho si myslíme, že komise by nás mohla také v praktickém slova smyslu více podporovat, například v oblasti výměny informací Dále to souvisí s tím klimatickým mainstreamingem a také to týká eh, se věcí, které by umožnily větší angažovanost nevládních organizací. Určitě nám také by pomohlo zjednodušený přístup, včetně přístupu pro nevládní organizace. Děkuji. Děkuji vám. Bylo to zajímavé. A teď dám slovo panu Gořelakovi. Doufám, že jsem to úplně neskomolila. Výborně. Eh, pan Kořelak je ředitelem Střediska pro evropská regionální a místní studia Univerzity z Varšavy v Polsku. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát za pozvání. Je to pro mě výzva mluvit k tak náročnému publiku. Budu hovořit tedy o obsahu o tom, co se podle mého názoru děje ve střední a východní Evropě z nových členských státech a jak může přispět politika soudržnosti k tomu, aby se zlepšily šance těchto zemí na zlepšení, zvýšení konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Nejdříve se podívejme na tento graf. Tam vidíme, že celkově po roce 1990 většinou byly poměrně úspěšné, většina dosáhla uh, růstu, některé dokonce zdvojnásobily eh, svůj, h, svoje HDP. Byly tam samozřejmě určitá období, kdy jak si se nedařilo až tak úplně dobře, ale celkově to bylo úspěšné. Dále se podívejme na to, co do, k čemu došlo po eh, vstupu do Evropské unie. Vidíte, že tam ve středné Evrop, střední Evropě došlo k ještě lepšímu rozvoji. Vidíte, že i ty nejhorší nové země středoevropské měly lepší vývoj než nejlepší západní. A některé, jako například Slovensko a Polsko, se dokonce zcela oddělily od zbytků evropské rodiny a jejich míra růstu byla daleko vyšší než kdekoliv jinde, dokonce vyšší než ve Švédsku nebo Rakousku, což byly tedy eh, nejrychleji rostoucí země v západní části EU. Může to ale trvat do nekonečna. Na tuto otázku jsme si odpovídali v našem eh, výzkumu. Sledovali jsme řadu projektů eh, ve střední a východní Evropě a naše odpověď je ne, nemůže to trvat věčně, protože tady jsou určité výzvy, které stojí před skupinou středo- a východoevropských zemí. Za prvé, jejich úspěch byl především založen na eh, vnějších zdrojích tady na financích, které sem přicházely, a inovativnost je stále příliš nízká. S výjimkou Slovinska jsou všechny eh, tyto země až na chvostu žebříčku inovativnosti v Evropské unie. Vnější zdroje konkurenceschopnosti, které, na kterých jsme založili svůj úspěch, což je tedy levná pracovní síla a nízké náklady na výrobu, ty nám vysychají a už jsou před námi další konkurenti, to je třeba Ukrajina a e, Dálný východ. Dále jsou tady demografické výzvy. Máme e, velmi nízké přirozené přírůstky, e, Eh, stárne populace, to ohrožuje důchodový systém. V tom nejsme výjimeční. Samozřejmě jsou v Evropě jiné země, které se potýkají se stejnými problémy, ale i před námi je tady toto riziko. Dále jsou tady ekologické výzvy, o tom hovořila kolegyně. Máme tady celou řadu ekologických problémů, protože nedáváme dostatečný důraz na tuto důležitou součást vývoje. Dále tady máme tady tu past středopříjmovou, řekněme, the middle income trap – a ta, eh, jak se říká, že 15 eh, tisíc dolarů na eh, obyvatele, to je tady ten střední příjem, středně vysoký příjem a je velice obtížné se dostat nad něj, protože proto už potřebujeme reformy a nový vývoj. Do jaké, tedy partnerské dohody máme na papíře, ale do jaké míry skutečně jsou ta, tyto dohody implementovány, prováděny v našich strategiích a v naší politice soudržnosti. Za prvé, příliš mnoho důrazu klademe na tvrdou infrastrukturu. A všechny nový vývoj v oblasti, v oblasti regionální politiky je, ukazuje, že tedy ta tvrdá infrastruktura je daleko méně významná než ten jaksi měkký vývoj, než investice do sociálního kapitálu, do, do kapacit a tak dále. To je daleko důležitější. Zaměřujeme se také dostatečně, eh, tady máme ty finanční prostředky vynakládány eh, koncentrovaně, nebo je spíše, jak si rozptilujeme. Především některé středo- a východoevropské země mají v tomto uh, smyslu uh, problémy, měly některé i na západě a my do jisté míry jdeme v jejich stopách. Do jisté míry někteří prostě mají pocit, že by všichni měli těžit ze politiky, politiky soudržnosti a k tomu se ještě vrátím. Dále, Pokud se nezaměříme na některá konkrétní místa v naší strategii pro výzkumu a vývoje, tak to povede k větší e, územní divergenci. A poslední věc na tomto slajdu. Co je vlastně důležité? Vlastně nevíme, jaké jsou vztahy vzájemné mezi uh, uh, politikou soudržnosti a společnou zeměpisnou zemědělskou politikou. A já si dovolím tady tvrdit, že v celé řadě otázek si tyto politiky jdou proti sobě. K tomu se ještě také vrátím. Životní prostředí. Některé země, jako třeba moje země, Polsko, eh, se velice neochotně obrací směrem k, k nízkouhlíkové ekonomice a k obnovitelným zdrojům energie. Eh, bráníme se třeba větrným elektrárnám, protože bráníme svůj uhelný průmysl, těžbu uhlí a to je do jisté míry chyba. Není to tedy otázka jenom Polska. Dále dovážíme příliš mnoho starých ojetých aut, místo toho, abychom kupovali nová. Což je také problém, který přispívá k znečištění. A v některých případech dochází až k příliš mnoha investicím na místní úrovni a některé Eh, třeba čističky odpadních vod jsou nevyužité, protože dochází k odlivu obyvatelstva z určitých lokalit. Což je někdy problém, protože eh, někdy tyto eh, typy infrastruktury postavené za prostředky z kohezní politiky, jak si mohou být potom spíše zátěží. Zaměstnanost žen, její růst se zpomaluje. Dále máme obrovskou eh, nezaměstnanost u eh, osob s nízkou úrovní eh, dovedností. Dostatečně jsme také nerozvinuli celoživotní vzdělávání, což by měl být taky, také jeden z cílů politiky soudržnosti. Málo vynakládáme prostředků na politiku zaměstnanosti. V některých zemích máme ještě daleko více Eh, problémů, nevýhod eh, například eh, romské populace. A to je také souvisí se sociální politikou a vzděláváním. A v tuto chvíli ještě před námi stojí hrozba migrace. Institucionální konvergence. V naší studii jsme zjistili, že tento proces zastává byl zastaven v roce 2003, protože jsme si řekli v našich zemích, že dobře, v roce 2004 jsme v EU a můžeme teď zpomalit ty reformy, už nemusí probíhat tak rychle jako před přístupem. Máme syndrom závislosti na pomoci, které, který jsme si si nevymysleli sami. Ono je to známé ze všech mezinárodních programů pomoci. Takže ta závislost na podpoře a pomoci před třeba 20 lety jsem se s tím setkal v Portugalsku. Teď už to máme i ve střední a východní Evropě, protože, jak víte, Portugalsko je země, která je nejvíce závislá na evropských finančních prostředcích, pokud jde o veřejné investice to je tedy číslo jedna, a potom všechny ostatní země v žebříčku hned za ním jsou země střední a východní Evropy. Takže to do jisté míry potom omezuje naše vlastní schopnost, jak si vzít budoucnost do vlastních rukou. Velice často prostě už dáváme svoji budoucnost do uh, rukou EU. To je, tomu říkám sociální psychologie sociálně psychologický rozměr politiky soudržnosti. Možná by sociologové nebo psychologové o tom mohli pohovořit podrobněji, ale v podstatě tady, tady dom, dominují nám strategie, které jsou jaksi e, zaměřené především na EU a vnímáme tyto finanční prostředky z EU jako takové jednoduché, jednoduše získatelné prostředky. Já se uh, omlouvám za to, že jsem tak kritický. Já vždycky přiznávám, že politika soudržnosti vedla k velkému pokroku a rozvoji v našich zemích, ale vždycky také rád upozorňuji na to, že je tady ale. Že je tady nějaké ale. A na to jsem se také zaměřil v dnešní prezentaci. E, pokud jde o to, co je pokryto e, v dohodách o partnerství, je tady určitá konvergence na úrovni regionu, ale je potřeba také se podívat na to, že eh, dochází k procesu jaksi eh, združování do měst nebo zaměření na města. A všechna velká města, omlouvám se, už končím. Pokud jde tedy o politiku soudržnosti, měli bychom pracovat na svém psychologickém přístupu k této politice, protože teď Máme projekty v rámci Horizontu, za mnou sedí kolega, který ho řídí a v něm se zaměříme na to, jaký je přístup společnosti obyvatel členských států ke politice soudržnosti ve všech 28 členských státech EU. Takže možná za rok a půl už budeme mít jasnější závěry. Vyhodnocování by mělo být zásadnější, spíše zaměřené na obsah a méně formální. Já už o tom hovořím také dlouho, že by toto hodnocení mělo být integrované. To znamená, že bychom neměli hodnotit zvlášť Fond pro rozvoj venkova a e, fondy soudržnosti a Evropský sociální fond a tak dále. Měli bychom skutečně se zaměřit přímo na nějakou lokalitu a podívat se na to, jak přispívají všechny tyto fondy a jak vlastně fungují společně na nějakém místě v praxi. Máme proto dobrou vědeckou metodiku, teoreticky, ale problém je takový, když hovoříme pořád o těch silech v jednotlivých členských státech, tak eh, dochází k tomu, že jednotlivé oblasti jsou od sebe přísně oddělené i v komise, nejenom v členských státech. Politika soudržnosti by neměla ztrácet ze zřetele strategickou perspektivu. Neměl by to být mechanismus, prostřednictvím kterého řešíme nějaké náhodné věci nebo prostě témata, která se objevují aktuálně na vnitrostátní politické scéně nebo mezinárodní. A země střední a východní Evropy by také eh, měly těžit z celoevropských nástrojů, jako to třeba nástroj pro propojování Evropy. A já jsem velice rád, že existuje takovýto celoevropský typ aktivita nástrojů. Nicméně vždycky mohou něco namítat země, které jaksi jsou vynechány z hlediska třeba zeměpisné polohy nebo nižšího potenciálu pro uh, roz, výzkum. Někteří mohou tedy z těchto důvodů namítat, že ano, tato politika nám nepřináší velký pří, přínos, nebo nejsme do ní dostatečně začleněni. A strategie Evropa 2020 by neměla vést k tomu, že se všude budou muset povinně plnit všech 11 priorit ve všech regionech, protože samozřejmě podmínky jsou různé. Já se k tomu ještě vrátím, až budeme hovořit o té chytré specializaci. Ale velice často je to tak, že prostě vůbec nejdříve musíme hovořit o specializaci a potom teprve o chytré specializaci, protože v některých regionech eh, dochází tomu, že jsou tam jaksi uvězněni v určitých eh, sektorech. Nejdříve by se měli specializovat a potom tady se zaměřit na chytrou specializaci. To se týká některých konkrétních programů či oblastí kohezní politiky. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tím se dostáváme na konec prezentacím. Eh, dámy a pánové, myslím si, že ty prezentace byly nejen zajímavé, ale i velice užitečné. Teď dovolte, abych eh, tedy eh, dala slovo našim kolegům. Pane, pane Stroj, vy budete mít slovo potom. Souhlasíte s tím? Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli dostaneme všechny to prezentace na papíře. Ano, myslím si, že už eh, všichni členové našeho výboru eh, je měli mít zaslány. Ne, pardon, budou vám zaslány po dnešním po dnešní schůzi. Promiňte, já se omlouvám, já jsem se domnívala, že už eh, vám byly zaslány. Takže já se nemohu ptát otázky. Nepochopitelně, že eh, můžete i vy klas otázky, ale máte velice důležitou úlohu, eh, kdy eh, budete mít slovo na závěr a schrnete všechno to, o čem zde dnes hovoříme. Ale jestliže máte dotaz, tak pochopitelně, pane Van Distoroji, můžete tuto otázku položit hned. To nejsou moje závěry, to jsou otázky skutečně, které se týkají těch prezentací. Eh, dozvěděli jsme se toho hodně o eh, eh, sociálních otázkách, psychologických otázkách ehm, spojených s politikou soudržnosti. Jsou to věci, na kterými se budu muset zamyslet. Děkuji vám za to. Ale chtěl bych se zeptat na jednu věc. Nikdo z vás nehovořil o sdíleném řízení. To znamená o tom, jak spolupracovat, jak řešit tyto věci společně. Mohl byste se někdo z vás nad tím zamyslet? Eh, vy jste hovořili o programech, které jsou řízeny z Bruselu a tak dále, ale přece jenom musíme také se zaměřit na, na to, čemu říkáme sdílené, sdílené řízení. Eh, dále jste hovořili, když jste hovořili například o tém dunajském projekty, to mě skutečně zaujalo, protože pokud máte eh, velké území, tak pochopitelně eh, je velice obtížné nebo obtížnější se nějakým způsobem soustředit na ty jednotlivé eh, zásahy do těch projektů. Třetí otázka na všechny řečníky se týká té meziregionální spolupráce když jsme začali toto období, zahájili toto období, tak jsme si vytvořili společný strategický rámec, který vycházel ze příslušného nařízení a říkali jsme, eh, dohodli jsme se na tom, které regiony by měly spolu navzájem spolupracovat. Um, tak, aby eh, například určitá částka peněz šla právě na tu inteligentní spolupráci a přitom si myslím, že využívání těchto věcí je velice nízká a možná, že nižší než v předcházejícím období. A to by mě také zajímalo, co si o to myslíte. Ta poslední věc se týká, to byste například ten holandský zásobce řekl, že Eh, že se eh, eh, utrácí více na některé cíle. Vzpomínám si přesně, jak se to formulovat, ale v Holandsku máme pochopitelně holandskou celostátní, tu státní vládu že jo, a centrální vládu a potom máme pochopitelně také ta místní a regionální zastupitelstva, čili jak to vlastně je? Soustředuje se to na ta jednotlivá území nebo jestli se to dělá z té centrální roviny? Čili to jsou moje otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám také několik e, otázek, ale jestliže se podíváme na ten čas, který máme k dispozici, tak tady se říká, že v 17.15 až 18.15 e, otázky a odpovědi. To znamená, že teď máme půl hodiny na otázku. E, na otázky a odpovědi. Já nechci eh, vám brát příliš mnoho času, ale chtěl bych pouze eh, reagovat na tři věci, které se zde eh, objevily v těch prezentacích a ta první otázka je otázka těch prodlev. Prodlev, eh, co se týče těch eh, nejrůznějších právních úprav, různých nařízení a tak dále. Tady si myslím, že ne všechno je eh, přesně tady definováno. Pan Van Rak například o tom hovořil. A z tohohle pohledu bych se chtěl zeptat, jestli vidíte určité riziko, které souvisí s tím, hladkým zaváděním eh, v současné době. To znamená, eh, jestli si myslíte, že existují určité nástrahy, které bychom měli vzít v úvahu a postarat se o ně. Pan Van Rack také hovořil o těch ex ante kondicionalitách a to jsou věci, které bychom měli splnit do konce letošního roku a komise je eh, možná může považovat za důvod, proč by některé věci pozastavila. Já nevím, eh, myslíte si, že bychom se měli eh, zabývat touto otázkou termínu, který je, spadá tedy do konce letošního roku a měli bychom eh, nějakým způsobem se postarat o to, aby to zavádění skutečně bylo hladké? Na závěr bych eh, rád eh, eh, položil jednu obecnější otázku. Ten poslední řečník hovořil o politice soudržnosti. Ten první hovořil o investicích a tak dále. Chtěl bych se zeptat, proč, nebo o čem vlastně hovoříme, jestliže mluvíme o příspěvcích strukturálních fondů ano, měli jsme také druhého řečníka, který hovořil o politice investic na jedné straně, ale také o politice solidarity. Ano, já se k tomu také ještě dostanu ve svých závěrečných připomínkách. Takže teď pan Nielsen eh, chce položit otázku. Ano, já budu hovořit švédsky. Je to pro mě jednodušší. Takže chtěl bych také hovořit o švédské zkušenosti. E, tady ta vystoupení byla zajímavá. Já dříve jsem byl hejtmanem a zabýval jsem se regionálním rozvojem, tedy v 90. letech. Ve svém rodném kraji jsem takto působil. A dnes bylo řečeno, že potřebujeme zjednodušenou tuto programační práci. Musím říci, že já jsem neměla tuto zkušenost, že by se mnohé mělo zjednodušovat. Já si myslím, že by tady nemělo být tolik subjektů, kteří, které by se účastnili eh, provádění těchto programů. Moje zkušenost byla taková, že čím více organizací nebo subjektů se účastnilo, to znamená lokální, regionální a další orgány, to znamená nejenom centrální, ale i některé sociálně zaměřené organizace, odbory, tak čím více bylo těchto subjektů, tak tím lepší byl výsledek, protože tady byla takto vysoká účast. Takže já mám trošku obavy, když se říká, že by se to mělo zjednodušovat, tak mám strach, že to všechno bude rozhodováno na centrální úrovni a nebude to skutečně přijímáno na těch ostatních úrovních. Eh, další otázku. Eh, paní Malevič, děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, také řečníkům za skvělé prezentace. Eh, vy jste hovořili o různých věcech, o různých překážkách, o různých potížích, které souvisejí eh, s prováděním politiky soudržnosti. Zmínili jste se také o tom, že v jedné z těch eh, studiích z té studii vyplynulo, že v těch jeho východních zemích existují daleko menší kapacity pro zavádění těchto programů. Eh, kromě toho jste také hovořili o tom, že se často nesoustředujeme na dosažené výsledky v praxi tedy a že celá ta struktura toho programu bývá velice složitá, že někdy eh, je pro nás obtížné konkrétně eh, identifikovat výsledky. Pochopitelně tyto obtíže, s nimi se setkáváme již dlouhou dobu a zdá se mi, že Eh, že zavádíme stále nové a nové věci a některé země zkrátka nemají tu dostatečnou rychlost, která by jim umožnila všechny tyto nové věci eh, realizovat. Například eh, pro to období 2014-2020 máme rozpočtové přístupy vycházející z programů, tu otázku soustředěvání se na konkrétní výsledky a tak dále. A přitom v každé členské země máme různé metodiky eh, určující rozpočtové postupy. Někdy to vychází z výdajové stránky, eh, někdy ne, ne, ty rozpočty nevycházejí eh, z předpokladaného výkonu. A hlavně, když Eh, máme na mysli to, že ta politika eh, soudržnosti má také princip adicionality. Ehm, potom se ukazuje, že ty změny, pokud mají být eh, realizovány na té vnitrostátní úrovni, ehm, v oblasti tedy rozpočtové politiky, jestliže nemáme programové rozpoč, rozpočty na vnitrostátní úrovni, tak potom pochopitelně není vůbec snadné eh, plnit ty eh, předpoklady pro eh, aplikaci politiky soudržnosti. Myslím si, že to jsou věci, na kterými by se měli zamyslet všichni zástupci komise. Vím, že Peter se tomu velice věnuje, že má velké zkušenosti s e, touto oblastí. E, pan Gorželak e, hovořil o symptomu pomoci, respektive závislosti na pomoci. A je pravda, že mnoho podnikatelů vůbec nechce využívat evropské fondy, protože říkají, že ta pravidla jsou tak strašně složitá, Eh, že existuje, eh, jsou, že existuje řada stránek, eh, ve kterých se vysvětluje, jaká pravidla se používají, čili pro ně je příliš nákladné a časově náročné se těmi věcmi zabývat a proto vlastně nejsou ani ochotni využívat tyto fondy. S tím souvisí také otázka státní podpory, otázka společného financování na úrovni 35 nebo na jiné úrovni. E, souvisí to také s možností získávat nízké úrokové míry pro své financování. Jinými slovy, oni všechny tyto věci si spočítají a vědí, že pokud budou používat pouze půjčky, tak e, dosáhnou na nižší e, úrokové míry a nemají všechny ty dodatečné náklady, které souvisejí s implementací evropských projektů. Takže já si skutečně eh, eh, nejsem jistá tím, že existuje, ten, existuje tento syndrom závislosti na pomoci. Pan Rape, máte slovo? Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad eh, pakankamai įdomi. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já si opravdu myslím, že toto téma je nesmírně zajímavé. A je také na čase, abychom o něm hovořili, protože programovací období 2014 až 2020 už nám běží a můžeme tedy zasáhnout a vylepšit ho. Dovolte mi tedy několik návrhů a zároveň také dotazů. Mám následující otázky. My jsme hodně hovořili o evropských fondech. Je tam nastavená určitá Absorce určitá míra vstřebání těch prostředků, které bychom měli dosáhnout. A víme, že existuje určitý trend v členských státech, ale toho můžeme dosáhnout, toho vhodného eh, vstřebávání, můžeme dosáhnout pouze, pokud ty fondy budeme jak se považovat za vlastní finance. Jinak se na ně budeme dívat pouze jako nějaké evropské peníze, které můžeme prostě utratit. Nicméně pokud nějaký orgán, třeba nějaká místní samozpráva ušetří prostředky, vlastně jich utratí méně, než dostala, tak si je nemůže nechat na nějakou jinou podporu, ty ušetřené. Prostě jsou jim potom ty prostředky odebrány. A proto je tady tento trend, že se prostě všechno utratí za každou cenu. Některé eh, členské státy mají ústřední zprávu těchto prostředků, třeba u nás. Jiné země jsou napůl centralizované a potom tady máme další. Takže otázka je, které z těchto zemí mají nejlepší výsledky. A mám na mysli výsled, konečné výsledky, to znamená úspěšnost projektu. To, jak jsou lidé spokojeni výsledky. Už tady zaznělo, že místní a krajské samozprávy nevždy jsou zapojeny včas do celého toho procesu, ale já s tím nesouhlasím, protože tady velice často jde o ústřední orgány. Právě ty se musí hned od začátku zapojit a musí zajistit, že budeme moci maximálně těžit z těchto programů. Dovolte, abych zmínil iniciativu LEADER. Ona je podrozdělená. Možná bychom to samé měli udělat v politice soudržnosti, například, že 50% prostředků jde na tady musí být financováno z rozpočtu nějakého samozprávy 20% eh, třeba z podniků a že si stanovíme, že třeba 70% těch financí musí jít na vytváření pracovních míst. To se musí stanovit už v té smlouvě grantové příliš mnoho oblastech máme příliš velkou svobodu eh, pro členské státy. Když máme, a pokud existují nějaké centralizované projekty, což, za což jsme kritizováni, tak je to proto, že máme ústřední systém rozdělování projekt, financí. Transparentnost, otevřenost, spolupráce mezi různými sektory, to všechno tedy zajišťuje větší transparentnost Pokud jde o investice, tak tady zaznělo, že příliš mnoho investujeme do zastaralých projektů, projektů včerejška, do projektů zaměřených na fosilní paliva. Musíme podporovat nové typy projektů, například obnovitelné zdroje energií a jiné inovace. A ještě jedna věc eh, ke konkurenceschopnosti. To je nesmírně důležité. Například nyní Francie přijala rozhodnutí, které se týká minimální mzdy v přepravě, v dopravě. Ale samozřejmě každé, každý členský stát má různé podmínky, máme různé úrovně zdanění, různé uh, platy, konkurenceschopnost je samozřejmě také jiná a to musíme vzít také v úvahu. Děkuji. Pan Miltenburg. Děkuji, já budu velice stručný, protože samozřejmě musíme mít ještě i čas na odpovědi. Já se omezím na jednu otázku, protože to sdělení by se mělo týkat také výsledku vyjednávání které se týká partnerských dohod. A myslím si, že Evropský parlament skutečně hovoří o víceúrovňové zprávě. Já se ptám, podle vašeho názoru, skutečně se to v praxi využívá? Tento prvek, protože v tom sdělení Evropské komise mi chybí trošku analýza celého toho postupu a procesu. Takže poprosím vás o váš názor na tento aspekt. Děkuji. Děkuji. A než dám slovo našim odborníkům, aby odpověděli, tak dám ještě slovo panu Van Buršovi z Evropské komise, aby také zareagoval. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. My nesmírně oceňujeme ty čtyři prezentace, které tu zazněly, každá měla trošku jiné zaměření. Já řeknu jenom několik obecnějších připomínek. Za prvé, článek 16, zpráva ke článku 16. To je takové, takový souhrn toho, co se dělo po vyjednávání. Mezitím došlo k dalšímu rozvoji, vývoji a uvidíme ještě, jak se to celé vyvine v budoucnu. Už jsme odhalili určité eh, problémy, které se týkají třeba například té podmíněnosti ex ante, na tom dále pracujeme budeme ještě hovořit o budoucnosti, samozřejmě budeme hovořit ještě o situaci po roku 2020, takže to všechno musíme vzít v úvahu. Z těch z prezentaci pana Ráka jsem si zapsal, že klade velký důraz na kombinace EFSI a ESIF. A já bych chtěl tedy říci, že nejde až tak o synergie, ale spíše o doplňkovost. To znamená, tyto názory by měly, tedy tyto nástroje by měly zůstat různými nástroji, dvěma různými nástroji, ale měly by se doplňovat. A tady souhlasím, že ještě musíme udělat mm, mnohé pro to, abychom dosáhli skutečné možnosti doplňkovosti mezi těmito nástroji. Já si myslím, že tady eh, politika soudržnosti nemá jenom dvojí cíl, ale tři, trojí dokonce, protože navíc k těm dvěma chceme tady lépe implementovat investice a budovat kapacity pro to, aby to bylo možné. E, o tom hovořil pan Heil. A tady vlastně se dostáváme k tomu, o čem hovořil pan Van Nistelrooy, že tady sdílené řízení e, je naprosto zásadní pro to, abychom mohli tohoto dosáhnout, tohoto cíle a my nadále na tom budeme pracovat. Dále Poslední moje připomínka se týká toho, že je pravda, že dochází ke spoždění. K tomu dochází, protože nařízení bylo přijato pozdě, ale také proto, že nová pravidla přinesla několik novinek. A to samozřejmě vedlo potom k podstatnému spoždění, týkalo se to toho tematické, té tematické koncentrace, týkalo, týkalo se to také té, e, toho podmíněnosti ex ante. To neříkám jako kritiku, prostě říkám, že se do budoucna budeme muset na to lépe připravit. A neměli bychom tedy se vzdávat těch nových výdobytků, které přineslo nové nařízení. Ano, to vede ke spoždění tedy nejenom na úrovni EU, ale na úrovni členských států, provádění implementace tedy také nabírá spoždění. Víme, že tady teď máme eh, problémy a spoždění při jmenování příslušných eh, orgánů. Samozřejmě tam máme nové účetní postupy, které budou komplikované. Pak tam máme nový rámec, který začne fungovat v roce 2017, kde se budou kontrolovat jednotlivé milníky, takže toto všechno musíme vzít v úvahu. Tolik tady z naší strany, děkuji mnohokrát a nesmírně oceňuji tuto diskusi. Děkuji mnohokrát. Dámo a pánové, poprosím vás o vaše reakce na některé z těchto dotazů a připomínek. Nevím, jestli to vezmete ve stejné pořadí, pan, pan Rák. Ano, já se pokusím zodpovědět některé z těchto dotazů. Začnu otázkami pana van Nistleroje. Já myslím, že má pravdu v tom, že pokud jde o efekty a dopady meziregionálních možností a spolupráce, tak jak byly nastavené v meziregionálních rozvojových programech, tak jejich výsledky zatím příliš mnoho nevidíme. Zatím vidíme, že tady eh, máme víc regionálních příjemců v rámci těchto programů, ale není to na mezinárodní úrovni. Nemám k tomu žádná, žádná data z výzkumu či z analýz. Jde možná spíš o to, že v rámci horizontu jsou všichni zvyklí spíše na mezinárodní projekty a možná ani příliš mnoho nevědí o tom, že vlastně je možná i spolupráce v rámci regionálních programů. Protože nejsou žádné překážky. Máme 15 finančních prostředků, které můžeme využít vlastního území, to je poměrně velký podíl, takže by mělo to být v praxi proveditelné, ale zatím nemáme výsledky. Je tady zajímavé, jak se se právě eh, podívat na, ten, na tuto skutečnost, že tady se to nevyužívá. Pan Van Nistelrooy se také ptá na to, jak funguje sociální fond a ITI. V Nizozemsku máme příklad, kdy existuje tady národní eh, program pro sociální fond, v eh, měli tam zvláštní výzvu na čtyři velká města, měli tam tady určitou částku vyčleněnou pro takovéto typy příjemců z toho národního programu a je tam povinnost využít tyto prostředky právě na integrované územní investice ve spolupráci také s Evropským rozvoj, eh, fondem pro rozvoj eh, venkova. Eh, je tam tady jedno kontaktní místo Máme tady jednotné místo eh, a obce dostávají vždycky částku na dva roky a potom tady samozřejmě na další dva roky mají přislíbenou další částku na ITI, takže si myslím, že je to docela dobré, tento přístup rozdělení do dvou kroků. Dále pan Perinsky se ptal na to, Zda to není příliš přísné, když jsme zrušili závazky, když nám zbylo 750 konci roku ještě a e, když tedy nebyla splněná ta exanta kondicionalita, e, já jsem, no my jsme podmínky splnili, takže já nevím, myslím si, že to má vlastně ale potom opačný efekt, e, že tady jaksi, pokud budou takovéto sankce, investic bude ještě méně, bude to ještě pomalejší, takže by se měl asi nechat nějaký čas na to, aby se třeba ty lhůty trošku prodloužily na splnění té kondicionality ex ante. Nicméně náš členský stát zrovna se s tím, jak se vyrovnal, takže možná se to může udělat i jinde. Dále decentralizace, centralizace. K tomu zazněly připomínky také ke sdílenému řízení. Já si myslím, že pokud jde o regionální inovace, těm se věnuje například Nizozemsko, tak nejlepší způsob je právě tedy přístup ze zdola nahoru v regionech, eh, nestanovovat si příliš přísné cíle, protože když máte národní výzvu, tak často dochází k tomu, že je tam omezená možnost. A my jsme zjistili ve výzkumu, že tady, eh, pokud jde o otevřené inovace, je tam lepší decentralizované sdílení a de- decentralizované řízení a sdílené řízení. Možná, že jinde mají jiné zkušenosti. A souhlasím s tím, co říkal zástupce Evropské eh, komise, v tom smyslu, že tady FC a ESIF eh, by měly být více doplňkové. Děkuji. Děkuji. Pan Hel. Děkuji. Zněla jste celá řada zajímavých otázek a připomínek. Já se pokusím být stručný, protože já také musím ještě chytit letadlo domů. Takže eh, samotná povaha politiky soudržnosti. Co to vlastně je? Já si myslím, že je třeba naprosto jasně říci, a myslím, že už jsme to mnohokrát udělali, že politika soudržnosti zaprvé není žádný dárek. Není to ani žádná náhrada za to, že, se, že někdo otevře že někdo otevře svůj trh. Je to investice. Investice do našich zemí, našich členských států, ale také do samotné Evropské unie. A já mám pocit, že alespoň v některých politických v některých politických e, rozpravách se tyto základní pravdy a hodnoty jak se spochybňují. Ale my musíme jasně říci, že nelze aby někteří v Evropě, v Evropě považovali politiku soudržnosti eh, za eh, nějaký, prostě nějakou volně dostupnou hromadu peněz, ke, kterou, ke které se nevážou žádné podmínky. Když vidím na eh, tedy billboardy na investice z evropských fondů a téměř tam není ani zmíněná, jaksi, nebo zobrazená vlajka Evropské unie, skoro to vypadá, jako kdyby to byla investice, kterou činí Eh, samotný členský stát, tak to se musím proti tomu ohradit. 60 až 80 finančních prostředků jde z evropských eh, prostředků a v celé řadě případů se financuje úplně všechno. A znovu musím říci, že u nás doma třeba by byl růst nulový, kdybychom neměli evropské fondy. A když potom se podívám večer na zprávy, tak tam nevidím o Evropské unii vůbec nic. Takže si myslím, že je před námi výzva. Jsou spochybňovány základní principy politiky soudržnosti, stejně jako se spochybňují některé základní hodnoty Evropské unie samotné. A proto je to tak důležité hovořit o těchto hodnotách, o těchto prioritách. Dále, zjednodušení. Do jisté míry se to bude jako protimluv uh, proti partnerství, ale já myslím, že nikdo z nás nemyslel tu Eh, zjednodušení v tom smyslu, že bychom se měli zbavit partnerství a různých monitorovacích komisí, anebo dokonce partnerství v regionech. Já osobně jsem vždycky velice fandil územnímu přístupu právě kvůli aspektu víceúrovňové zprávy a také mohu říci, že když jsme zřídili první eh, monitorovací výbor v roce 2004 pro první strukturální fond, eh, programy, tak organizace občanské společnosti už tehdy byly členy, kteří, mohli, kteří měli hlasovací právo. Ne všude je to tak, ale pro mě osobně je to prostě naprosto přirozené. Myslím si, že to je nesmírně důležité a také efektivní. A když hovoříme o zjednodušení, tak asi nikdo ne, nemá tím na mysli to, že bychom se měli zbavit takovýchto komisí či výborů. Ale při vší úctě vůči různým eh, ústavním tradicím a systémům členských států. Musíme prostě trvat na víceúrovňové zprávě a můžeme to udělat především díky novým eh, těm eh, investičním nástrojům CELD a tak dále. Už máme možnosti, jak zapojit regiony a města na jakékoliv úrovni, aniž bychom museli tedy vést nějaké obtížné politické diskuse a tak dále. Takže prosím, využijme toho, ne, všichni, ne všechny státy to dělají, jsou tady určité prvky, jako například integrované územní investice, eh, které některé členské státy nevyužívají. Třeba u nás doma jsme došlo k určitému vývoji směrem zpět, pokud jde o tento typ investic. Vím, že to je politická otázka, ale já sám z toho nemám radost. Dále mm, obtíže při implementaci, rozpočtování a absorpce to vezmu na jednou. Ano, je pravda, že více eh, leté plánování rozpočtu, to je něco, co je vždycky jedn, jedním z hlavních prvků veřejné zprávy a reform. Všechny balkánské země, teď i Chorvatsko, se tímto zabývají. Myslím si, že existuje mezi odborníky uh, poměrně jasný koncenzus v tom smyslu, že musí existovat víceleté plánování rozpočtu. A právě to děláme v politice soudržnosti. Já si osobně myslím, že se nedá žádný rozpočtový systém zvládat jinak. Protože nejhorší eh, scénář je takový, že bychom to odstranili. I u nás jsme uspěli, protože ministerstvo financí u nás také pochopilo, že tyto programy pomáhají investicím. Myslím si, že není naším úkolem, jak si chránit ty fondy pro, e, před tím, aby se prostředky v nich vynakládaly. To v žádném případě. Cílem, hlavním cílem jsou investice, ale důležité je investovat chytře a dobře. Takže to, jestli má někdo na konci eh, problém s vynaložit ty prostředky nebo naopak jimi plítvá, tak to ukazuje určité slabiny ve vnitrostátních strukturách. A myslím si, že musí existovat nějaký způsob, eh, jak tedy zjistit, zda někdo eh, si na národní úrovni přidává příliš mnoho pravidel. A základní věc je taková, že vždycky je víc projektů, než finančních prostředků, které jsou k dispozici, takže nemusíme mít strach, že bychom jaksi mohli eh, to přehnat z požadavky. Um, chtěla byste také vy reagovat? Ano, eh, tady zaznělo několik věcí, které se týkaly té mé konkrétní prezentace. To první se týkalo těch dohod o partnerství. To eh, je oblast, kterou považujeme za uh, Eh, oblast, kde došlo k velkému eh, pokroku, takže v současné době nevládní organizace skutečně už mají co říct a mají možnost to říct. Eh, I když možná jsme až trošičku moc optimističtí a příliš entuziastičtí, co se týká toho, co to vlastně znamená. Pokud nebudeme mít ale k dispozici konsistentně aplikované vstupy, tak to nebude stačit. V každém případě ale této dohody o partnerství jsou konkrétním krokem a pozitivním krokem. Další otázka potom se týkala eh, té územní spolupráce, mezinárodní spolupráce, eh, což eh, a jestli by to znamenalo jak, jaksi snížení toho našeho zaměření. Já si myslím, že co se týče těch ekologických programů, tady vždycky bude záležet na tom, jaký je ten hlavní společný cíl, kterého chceme dosáhnout. Eh, v současné době, pokud vím, tak není žádný projekt eh, připravován pro celé území kolem řeky Dunaj. Eh, a ať už naplánujete cokoliv v jedné zemi nebo děláte v jedné zemi, bude mít pochopitelně dopad například na povodně E, po proudu řeky. Takže e, to jsou věci, které jasně mají konkrétní dopad a je proto třeba tyto věci e, mít na paměti, je potřeba mít konkrétní měřitelné cíle a o to více je to potřeba v tom mezinárodním kontextu. Pan Golarčik, myslím si, že ta otázka se, Gorčilák, pardon, otázka je, do čeho bychom vlastně měli investovat. Měli bychom investovat do programů, které e, jsou vítány občany, nebo bychom e, měli investovat spíš do budoucnosti, do toho, jestli budeme konkurenceschopní, investovat do globální ekonomiky. Myslím, že v současné době investujeme hlavně do těch projektů, které mají uspokojit naše občanů a ne dostatečně do e, budoucích projektů, které by zvýšily naši konkurenceschopnost a náš růst. Eh, eh, soustředujeme se na tu stránku spíš eh, poptávky, zatímco ta stránka nabídky v podstatě vychází tedy z té potřeby nějakým způsobem navýšit ten celý produkční systém. Mikro, makroekonomické studie ukazují, pardon, mikroekonomické studie ukazují, že ten efekt té poptávky je v současné době daleko silnější než ten eh, eh, faktor nabídky, jinými slovy, budujeme nové školy, budujeme eh, vodní parky, budujeme nové silnice a tak dále, ale nemáme dostatečné inovace, nemáme také zvýšenou konkurenceschopnost. Jestliže hovoříme o inovacích, a myslím si, že tím vlastně se vracím k těm otázkám toho středního příjmu, Myslím si, že v některých případech lidský kapitál je eh, dostatečný, někde je i sociální kapitál dostatečný, ale jestliže nebudeme mít dostatečné množství inovací, eh, eh, pokud ty veřejné peníze ne, ne, nebudou lidem, kterým věříme, jestliže podnikatelé nebudou věřit vědcům, Eh, nebudou věřit tomu, že skutečně daná inovace jim může přinést zisk. Jestliže zde není nedostatek této důvěry, eh, tak eh, je to špatně. A já si myslím, že právě tato důvěra nám v Evropě chybí. Musíme posílit důvěru mezi vývojem a, a výzkumem a mezi veřejnou sférou a mezi podnikateli. Pochopitelně, že to všechno nese sebou určitá rizika. Lidé, kteří financují ty inovativní projekty, tak eh, často se bojí, eh, že ta, to riziko je příliš veliké, ale bez rizika pochopitelně nemůžou eh, být nové inovace. Otázka o hodnocení. Co vlastně hodnotíme? Hodnotíme činnosti pro to, abychom je zlepšili, anebo Eh, je hodnotíme proto, abychom eh, se mohli poplácat po zádech a říct, jestli jsme senzační, nebo nám jde o navýšení efektivity takových programů v budoucnosti. Ty, ta hodnocení jsou často fragmentovaná, jsou velice formální a v zásadě eh, nám slouží jenom k tomu, abychom si namlouvali, že jsme velice úspěšní. A tím potom můžeme eh, bránit eh, eh, naši politiku, která potom v podstatě využívá vlastně těch peněz, které jdou také z politiky soudržnosti. Co se týče té závislosti, velice často ta strategie na té vnitrostátní úrovni je tak obecná, že by mohla vlastně využívat jakékoliv evropské peníze. Často na té regionální úrovni eh, jsme svědky toho, že ten regionální program je důležitější než regionální strategie. Mělo by to být obráceně. Jinými slovy, ty evropské peníze jasně vytvářejí naše vnímání toho, jak se bude vyvíjet budoucnost. Priority, politiky, eh, všechny ty eh, návody a tak dále, to všechno vlastně ovlivňuje naše myšlení. Měli bychom si uh, Měl bychom mít na paměti, že to co, chodí, to, co přichází do východní a střední Evropy, jsou skutečně velké peníze, ale je to pouze 10 nebo 15 veškerých eh, soukromých investic, ekonomických investic. Eh, investice, které jdou do rozvoje, do vývoje, to jsou investice, které jsou menšinové. Já často říkám ve své zemi, eh, že peníze z politiky soudržnosti nás nemohou zachránit. My se musíme zachránit sami. Chceme-li být inteligentní, chceme-li být inovační, chceme-li být eh, konkurenceschopní, chceme-li rozvíjet dále svou zemi, tak musíme eh, se spolehat na sebe. A já si myslím, že to patří i o dal, eh, že to platí i o dalších středních a východ, východoevropských zemích. Možná to platí i o západoevropských zemích. Evropa je krásný kontinent, ale stojí před námi skutečně mimořádně, mimořádné výzvy. Děkuji, děkuji. Eh, děkuji vám všem za eh, veškeré vaše příspěvky. Myslím si, že ta výměna názoru byla velmi zajímavá. Eh, já jsem dnes ráno diskutovala právě o této otázce nedostatku důvěry. Hovořili jsme o možné vývoji a možné budoucnosti politiky soudržnosti. A přesně o tomto jsme hovořili. Hovořili jsme o nedostatečné míře důvěry mezi komisí, mezi eh, členskými státy, mezi řídícími orgány, mezi příjemci eh, eh, těchto peněz a také mezi evropskými institucemi a evropskými občany. Čili zaujalo mě to a překvapilo vlastně, že nakonec toho dnešního těch dnešních diskusí se vracíme ke stejné otázce nedostatku důvěry, protože eh, si myslím, že pochopitelně důvěra je důležitá a je potřeba eh, tyto věci promítat i do eh, budoucích našich plánů. Eh, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl velice poděkovat všem eh, řečníkům, také bych jim chtěl poděkovat za ty reakce na naše otázky a připomínky. Chtěl bych se vrátit eh, k tomu dokumentu, o kterém zde hovoříme, to je to sdělení komise. Myslím si, že ten článek 16 vlastně hovoří o tom, že komise vypracovává zprávu, o výsledku jednání a já se domnívám, že toto sdělení je tedy vlastně ta zpráva. Nejsem si jist, jestli ty, eh, ty dva termíny, vlastně, nebo ty dva pojmy jsou úplně stejné v, té, v rámci té eh, naší eh, byrokracie. Ale důležitější možná je to, co vlastně vyplývá z toho vlastního názvu této, tohoto sdělení. Tady se hovoří o maximalizaci fondů a já si myslím, že ten problém je, o jakých příspěvcích se hovoříme, protože v tiskové zprávě ze 14. prosince se hovoří o tom, že ten příspěvek je vnímán jako Eh, příspěvek eh, strukturálních investičních fondů k prioritám komise. A tím se dostáváme eh, k tomu vlastnímu účelu těch partnerských dohod a těch operačních programů a k tomu, z čeho vlastně by měli dosáhnout. A tím se dostáváme k otázce, o které jsem se již zmínil, jinými slovy, o čem tady hovoříme. Hovoříme o investicích, nebo hovoříme o soudržnosti, nebo o tom třetím pojmu, to znamená přípravě na budoucnost. Já si myslím, že naprosto e, zásadní, abychom si zcela jasně vyjasnili, o čem vlastně hovoříme. Hovoříme o strukturálních fondech, které mají e, sloužit ekonomickým, sociální, ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti v rámci Evropské unie. To je soudržnost mezi regiony a článek 174 eh, smlouvy, eh, smlouvy o fungování Evropské unie jasně říká, že Unie by se měla pokusit snížit rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a také eh, pomoci <clears throat> ze zaostalosti těm nejvzdálenějším regionům. Čili hovoříme zde o investicích, v rámci realizovaných v různých programech, ale jestliže hovoříme o strukturálních fondech, hovoříme o investicích do činností, které souvisejí s posílením soudržnosti na regionální úrovni. Pochopitelně, že toto není nějaký dárek, který dostáváme. Jsou to investice, ale na druhé straně jsou to investice do Unie, do Eh, harmoničtějšího rozvoje Evropské unie a sdělení zdůrazňuje na straně 3, že ta krize vlastně eh, jak si odstranila všechny ty eh, dosažené výsledky související s politikou soudržnosti v celé řadě členských států. Čili musíme si položit otázku, do jaké míry ty operační programy a, partnerské, a ta dohody o partnerství pro ob, období 2007 až 2014, jestli byly správným způsobem eh, zacíleny, eh, jestli jsme si byli vědomi toho, že dochází vlastně k daleko větším eh, rozdílům, které by měly být nějakým způsobem řešeny jak komisí, tak členskými státy. Jestliže se podíváte na graf na straně 3, kde hovoříme o e, rozdíly v těch e, rozdílech mezi HDP e, v jednotlivých členských státech. Je to z roku 2013, pozdější nemám. Tak si všimnete, že ty rozdíly oproti roku 2009 nejsou nijak patrné, možná, že dokonce se zhoršila ta situace. Jestliže hovoříme tedy o příspěvcích strukturálních fondů, myslím si, že nejdůležitější je si se uvědomit, že nemůžeme tyto příspěvky eh, eh, považovat za rovné eh, realitám, které jsou na straně 4, kde se hovoří o politických prioritách, ať už je to digitální trh ehm, a další specifické, specifická doporučení. To nás nevede směrem, o kterém já se domnívám, Eh, že by měl být v podstatě naším hlavní starostí, hovoříme-li o těchto příspěvcích ze strukturálních fondů. Jinými slovy, myslím si, že bychom si měli uvědět, o čem mluvíme. Hovoříme o vytváření pracovních příležitostí, hovoříme o úrovni vzdělání, hovoříme o kvalitě života eh, v jednotlivých regionech. Eh, a to si, si myslím, že jsou naše očekávání, která zatím nebyla naplněna eh, komisí. Eh, doufám, že kolega z komise by mohl toto moje poselství přenést do komise, aspoň za mě. Teď pan Van Nisteroj, máte slovo a měl byste uzavřít naši diskusi. Děkuji mnohokrát. Já velice úzce spolupracuji s kolegou z výboru pro, roz, eh, pro zaměstnanost, protože pokud je o růst a pracovní místa, to je jenom jeden z cílů, které jsme si stanovili na období 2014 až 2012 v tom tématickém zaměření. Ono je to vlastně takové přenastavení rámce pro všechno, na čem jsme se shodli v tom novém nařízení pro toto období. A to všechno je tady teď přeformulováno do těchto klíčových priorit komise. Hovoříme tam o udržitelnosti, ale ta tematická, to tematické zaměření, tam jde o mno, mnohem více. Jak se tedy podívat na to zaměření na výsledky, o kterém hovoří eh, komise? Musíme se také podívat na to, co jsme žádali. Členské státy mají mít eh, regionální partnery, místní partnery. Takže já musím, řekněme, že mám vlastně podobné teoretické otázky k tomuto eh, návrhu jako vy. Ale když tady hovoříme o soudržnosti na druhé straně, tak soudržnost je jeden z jasně formulovaných cílů Evropské unie. Je to ve smlouvách. Takže když se díváme na soudržnost jako na investici, nebo řekněme na diverzifikovanou politiku, tak je třeba se zaměřit i na tohle. A to jak v kontextu přeskumu v polovině období, tak v kontextu budoucí rozpravy o budoucí podobě této politiky. A myslím si, že tady máme výjimečnou příležitost v této zprávě společné pracovat společně s členy našich výborů a zaměřit se na doladění tohoto, této politiky do budoucna. A myslím si, že ta dnešní rozprava jsem přinesla další náhledy, protože tady nejde jenom o nějaké náhrady, nejde to tady o politiku či rozpočet, který má někomu něco kompenzovat. Ne, jde tady o diverzifikaci, A jde tady o to, aby všichni zúčastnění, aby občané, lidé jak si se dostali na úplně jinou startovní čáru. A především se musíme zaměřovat na hlavní evropské hodnoty. A o tom jsme tady vlastně nezovořili. Takže je vlastně to skvělé, že jsme měli tuto příležitost. A byl tady velký zájem ze strany i stínových zpravodajů tuto rozpravu tady vést. Myslím si, že je také eh, pozitivní, že teď máme ty základní informace, které jsme získali v tomto slyšení, ohledně těch technických podrobností, protože my tady hovoříme o tematickém zaměření, o, kritéria pro výsl- o kritériích pro výsledky, které jsme stanovili. Ale jde o něco dalšího. U nás třeba ve frakci, ve frakci jsme se shodli eh, na tom, že budeme stá, eh, tady nastavovat rozpočet na základě výsledků. To říká i komise. To je takové hlavní moto. My jsme to udělali, ano, to je pravda, ale jsou tady konkrétní třeba jednotlivé prvky, z kterých se to musí skládat. A teď nestačí jenom si říct, ano, jdeme správným směrem, ale musíme u každého toho jednotlivého stavebního bloku, jak si posoudit, zda se zda odpovídá svému cíli. Napadají mě ještě další věci, které tam je třeba zapracovat, protože pokud chceme využít talent našich občanů a chceme využít naše finanční prostředky, které by se měly využí, využívat, vynakládat, efektivně, tak to prostě nemůže provádět, nemůžeme provádět všude. A mě trošku mate ta vnitro, tedy jaksi ta spolupráce mezi regiony, mezi kraji. Protože to neznamená, že by to bylo všechno šité na míru. Ale měli bychom se daleko více teď zaměřit než dříve na eh, dobré praxe, na přístup z dola nahoru. A vy jste tady zmiňovali priority Evropské komise, takže já se ptám, jak se můžeme přizpůsobit těmto cílům a jak můžeme ukázat, že naše politika skutečně nese své ovoce. A ještě poslední připomínka z mé strany, protože budeme mít ještě další příležitosti eh, k rozpravám na toto téma. Už v červenci předložíme pracovní dokument s klíčovými body a potom se ještě znovu vrátíme k tomuto textu v září, hned po letní přestávce, protože předložíme první návrh zprávy. Jde tady o uh, viditelnost, o průhlednost. To říkal náš kolega z Maďarska vlastně, že teď musíme to celé vlastně otočit, tu optiku že by si lidé říkali, teď společně pracujeme na nějakém projektu. A myslím si, že je to to samé i pro uh, naše spoluobčany, uh, že tam není to nadšení, že to jaksi nezdělujeme. Možná v některých projektech, jako Horizon 2020, tam máme ústředně řízené věci, jako jsou ty klíčové, klíčové technologie a v mém regionu například všichni vědí, že to je evropská iniciativa a všichni vědí, že když budeme spolupracovat, můžeme tu technologii prostě zachovat v našem regionu, u nás doma. To je jako třeba případ Airbusu. Víme, že jednotlivé součásti se třeba budují v různých členských státech, ale pokud nebudeme spolupracovat, tak prostě o tu technologii přijdeme. Prostě buď to využíváte, nebo o ní přijdete. Potom třeba za dva roky prodáte tisíc Airbusů a můžeme být tedy hrdí na to, že nám létá více Airbusů v Latinské Americe třeba než Boeingů. Takže musíme vědět, o čem vlastně hovoříme. Nemůžeme všechny zapojit do všeho, aby se to úplně rozdrobilo, roztříštilo ty prostředky. Ne, musíme to zaměřit a musíme hovořit o územním aspektu. A skutečně je nezbytné přesvědčit o tom ty, kteří jsou kritičtí k naší politice. Že je potřeba o tom hovořit. Například pokud jde o fond EFSI. Já vím, že tady někdy až nadužíváme ten termín synergie, ale cíle. Je potřeba, abychom jaksi plnili cíle soudržnosti i v novém období. V novém období, kdy tady je tady globální konkurence a kde potřebujeme nové talenty. Na každé dva důchodce budeme mít v budoucnosti jednoho mladého člověka. A potřebujeme, aby každý mladý člověk v Evropě byl konkurenceschopný, abychom mu splnili tyto cíle. Abychom jaksi měli politiku, která umožňuje lidem prospívat. Já jsem od vás slyšel celou řadu nových pojmů dnes. Možná tady dosáhneme nějakého pokroku. Já je převezmu ve své zprávě. A skutečně já nesmírně děkuji všem našim hostům za to, že přispěli tímto způsobem do debaty. A teď jsem přesvědčen, že společně vytvoříme přesvědčivou zprávu. A že se nám podaří přesvědčit i ostatní kolegyně a kolegy o tom, jak důležitá tato politika je. Děkuji mnohokrát. Děkuji, říká paní předsedkyně. Myslím si, že to dnešní slyšení bylo velice důležitým krokem v tom celém postupu, procesu implementace a připravování na další období. Já vám tedy děkuji za účast, děkuji mnohokrát. Tím dnešní část zasedání končí. Paní předsedkyně děkuje také tlumočníkem a zítra se opět sejdeme v 9 hodin a budeme hlasovat.